Zunächst nochmal alle ein herzliches Grüß Gott. Nejprve dovolte, abych všem poděkovala, co, že tady jste. Co se týče pořadu jednání, dovolte, abych oznámila jednu změnu. Chci vám připomenout, že včera již jsme nezvládli zprávu nebo tu zpětnou eh, vazbu kolegy Marinesku eh, k tématu OLAF a z tohoto důvodu to potom začneme projednávat ve 14.30 dnes odpoledne, aby nám kolega Marinesku eh, něco řekl o jeho působení v třístraném jednání k tématu OLAF. A teď se dostáváme k bodu číslo 9 to je eh, projednávání nominování nizozemského kandidáta pana Brenningmajera. Naším zpravodajem je pan Zdechovský. A on už je, a kolega už je tady vedle mě, promiňte, to se tady omlouvám, protože jsem tady četla pořád. Takže nejprve dostane slovo pan Brenningmajer. Thank you very much. Uh, uh... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, paní Holmajerová, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, dámy a pánové, dobrý den, zdravím všechny. Jsem velmi rád, že mám možnost se představit jako kandidát pro druhý mandát eh, jako člen účetního dvora a předstupuji tímto před výbor pro rozpočtovou kontrolu a před Evropský parlament. Chtěl bych říci, že v první řadě se chci plně přihlásit k výsledkům své práce jako člen e, tohoto účetního dvora během posledních šesti let. A za druhé bych vám rád e, přednesl své plány pro nadcházející roky. Před šesti lety jsem tady stál v tomto výboru stejně jako dnes a řekl jsem dvě věci. Jedna, konstatoval jsem, že zprávy účetního dvora nejsou dostatečně jasné. I Eh, člověk z vnějšku, který se o tyto věci velice zajímá, tak by měl velké potíže pochopit podstatu těch sdělení předkládaných účetním dvorem. Jako člen účetního dvora jsem se tedy velmi energeticky zasazoval o to, abychom jazyk našich zpráv zjednodušili. Eh, každoročně účetní dvůr nyní vydává tzv. audit in brief, audit stručně, který naši výroční zprávu převádí do jasného, srozumitelného jazyka a je to jeden z pozitivních výsledků mého úsilí, samozřejmě i úsilí mých kolegů. A druhá věc, kterou jsem před 6 lety tady říkal, bylo, že v té době účetní dvůr 20 let vydával negativní výrok k financování EU. Nicméně komise všechny ty roky dostávala absolutorium od parlamentu. Podle mého názoru tohle bylo poměrně matoucí sdělení vnějšímu světu. V rámci reformy prohlášení o věrohodnosti účetnictví během posledních let se tedy to sdělení eh, stalo více realistickým a informace účetního dvora podávané parlamentu ohledně slabých eh, stránek, pokud jde o zákonnost a řádnost výdajů EU, se výrazně zlepšily. Dámy a pánové, jasný jazyk a reforma tohoto prohlášení o věrohodnosti účetnictví byly klíčové pro naši strategii na roky 2018 a 2020. Já jsem předsedal strategické pracovní skupině a byl jsem zpravodajem pro tuto strategii. Hlavním cílem této strategie je méně zdrojů vynakládaných na audity souladu a větší úsilí na audity výkonnosti a za druhé vylepšení naší komunikace s vnějším světem, zejména s Evropským parlamentem. Audit pro zjednodušení Horizontu 2020, kde jsem byl zpravodajem, dokládá význam této nové strategie. Každý rok Evropský účetní dvůr podává zprávu o tom, že míra chyb pro Horizon 2020 byla v rozmezí 4 až 5 a parlament byl každý rok zas a znovu frustrován touto vysokou chybovostí. Jako zprávy pro tuto kapitolu výroční zprávy jsem se snažil zanalizovat, proč ta chybovost byla tak vysoká. Můj závěr byl, že hlavní příčinou těchto chyb byla velká komplexnost pravidel pro udělování grantů. Z tohoto důvodu jsem tedy zahájil audit podpořit pro zjednodušení Horizontu 2020 a Horizont Europe do budoucna a účetní dvůr vydal určitá doporučení, která komise přijala jako vysoce užitečná s ohledem na to, že dobře zapadají do celkového legislativního procesu. Nicméně přechod nebo respektive změna toho prohlášení o věrohodnosti je stále probíhající proces. A jedna z mých ambicí pro nadcházející roky je přispět k vytvoření lépe zpracované metodiky pro prohlášení o věrohodnosti. My každý rok vynakládáme více než 60 milionů euro na přípravu tohoto prohlášení. E, tato částka 60 milionů dle mého názoru je příliš vysoká s ohledem na pouze omezené informace v naší výroční zprávě a také s tím související omezené dopady. Já jsem člen digitálního řídícího výboru, který se zabývá digitalizací našeho prohlášení o věrohodnosti učednictví. Zároveň se domnívám, že bychom měli přeskoumat stávající metodiku a snažit se vyhnout jednostranným procesům zaměřeným na hledání chyb v našich auditech. Audity, ať už finanční, či audity souladu nebo výkonnosti, by měly přinášet zásadní zprávy, které budou obsahovat hlavní informace, ale zároveň výroky účetního dvora musí být dobře vyvážené. Pokud byste chtěli vědět, jaká je má motivace pro moji další práci člena Evropského účetního dvora, tak já se domnívám, že výroky tohoto dvora by měly podporovat Evropský parlament při vykonávání efektivní demokratické kontroly Evropské komise. Komise by měla dostávat včasný a relevantní feedback, pokud jde o jejich účetnictví a výkonnost různých programů komise. Z tohoto důvodu je naprosto zásadní dobrá komunikace s parlamentem, s komisí i s příjemci v členských státech. Během posledních let jsem se snažil pracovat v účetním dvoře jako spolehlivý člen tohoto orgánu a vynaložil jsem také veškerou práci na energii na dobrou práci auditora. V nadcházejících letech chci v tomto úsilí pokračovat, pokračovat ve své práci. Když tedy vy, poslanci Evropského parlamentu, budete zvažovat, posuzovat moji kandidaturu, chtěl bych vám říci, na mě se můžete spolehnout. Je mi velkou ctí, mít tuto příležitost před vámi vystoupit, odpovědět na vaše otázky a to nejenom dnes, ale i v nadcházejících letech. Děkuji mnohokrát. Ich da. Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo našemu zpravodaji panu Zdechovskému. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Brenning Majere, za vaši působivou prezentaci. Eh, já bych vám rád položil konkrétní otázku, dovolíte-li. Za prvé, co mě zaujalo ve eh, vašem stanovisku týkající se možností toho, co byste skutečně chtěl dělat na účetním dvoře příštích pět let, je téma efektivity. Mohl byste nám, prosím pěkně, dá říci tři další důležité záležitosti, které byste podporoval na Evropském účetním dvoře, jakým způsobem by šla zlepšit efektivita podle vašeho názoru v práci Evropského účetního dvora. Druhá otázka se týká spolupráce. Samozřejmě každý zde může říci, že je třeba, to řekne každý z kandidátů, že Evropský účetní dvůr musí více spolupracovat s výborem pro kontrolu rozpočtu, to je vždycky tak. Ale druhá otázka je, jakým způsobem spolupracovat s národními orgány. Eh, protože domnívám se, že, a vidím to tak, tady je veliký příkop mezi Evropským účetním dvorem a národními účetními dvory. A to byla má druhá otázka. A má třetí otázka eh, se týká něčeho, co jste napsal, co je velice zajímavé, a to jsou modernizované technologie při přípravě auditu. Mohl byste nám k tomu říci něco více, jak si to představujete, jak byste to chtěl provádět? Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za mm, tyto otázky. Eh, samozřejmě mohl bych o tom hovořit celé dopoledne, budu se snažit být stručný. A když budete chtít ještě, abych něco dodal, tak to samozřejmě udělám. Co se týče efektivita její zvýšení na účetním dvoře evropském, no, musíme prostě dokázat tu změnu eh, eh, z toho finanční plnění v rámci právních předpisů s eh, výkonností, protože když se na to podíváme podle právních předpisů, tak peníze se vydávají správným způsobem, ale to vydávání těch peněz nemá vůbec smysl, například přístavy bez lodí. Mm, ale letiště, eh, terminály bez cestujících a tak dále. Čili výkonnost a performance je klíčovou záležitostí jak bychom měli dělat eh, naše audity týkající se také prohlášení o věrohodnosti. Druhá záležitost s tím souvisí a to je méně zdrojů. Vydáváme více než 16 milionů eh, do těchto finančních auditů a já jsem skutečně přesvědčen o tom, že můžeme prohlášení o věrohodnosti zpracovat daleko levněji. To je velmi jednoduché. A třetí záležitost efektivity je právě kontakt s vnějším světem. To je s parlamentem, nejenom evropským, i s národními parlamenty. Já během svého prvního mandátu jsem zahájil takové zintenzivnění kontaktu s národními parlamenty. Eh, byl, účastnil jsem se konference za národních parlamentů a eh, takže samozřejmě v Evropském výboru spolupracujeme především s výborem pro kontrolu rozpočtu, ale také s Evropskou komisí. Na začátku, během i na konci auditu, to je zcela zásadní. A Potom příjemci v členských státech. Já jsem hovořil s celou řadou příjemců v členských státech a naslouchal jsem, jaké jsou problémy, když dostáváte evropské peníze. Druhá otázka se týkala spolupráce. Já jsem opravdu přesvědčen o tom, že bychom měli více spolupracovat eh, s nejvyššími národními kontrolními úřady. A mm, auditní standardy E, někdy překážejí této spolupráci, protože se liší a já se stále táži, proč, proč, proč, proč tyto standardy by, nás měli, by nám měli bránit v plodné spolupráci. Já se například snažím spolupracovat e, s Národním nejvyšším holandským kontrolním úřadem. A další bod z modernizace, modernizování techniky při přípravě auditu. Já jsem se v těch posledních minulých pěti letech snažil přimět komisi, a hovořil jsem o tom i v jiném kontextu, snažil jsem se vždycky povzbuzovat diskuse o auditech právě s tématem inovací auditu, protože inovace je zcela zásadní pro rozvoj inovace auditu, ale když se jedná o inovace v oblasti auditu, co to je? Například nejzásadnější otázkou je, co to je vlastně ta performance, výkonnost. A paní Georgieva mimo jiné a i jiní komisaři byli zapojeni do této otázky diskuze o tom, co to je performance neboli výkonnost, ale u Evropského účetního dvora je strašně mimořádně důležité, jakým způsobem se domluvit mám, jak můžeme reálně měřit performanci. Ne, že se tady prostě dodržují všechny klíčové indikátory, protože to je poměrně snadný proces, ale ten skutečný proces spočívá v tom, že je třeba ukázat občanům, že to, co se děje na evropské úrovni, dělá smysl pro jejich život. Doufám, že jsem tím odpověděl na vaše otázky. Děkuji vám mnohokrát a stínový zpravodaj pan Unaj ze SAD. Soud eh, na eh, Děkuji. Eh, já bych chtěl pozdravit pana Brenningmajera a chtěl bych mu poděkovat za to, že přišel mezi nás a chtěl bych vám také poděkovat za předchozích eh, šest let. Během eh, slyšení před šesti lety jsem bohužel nebyl, ale eh, měl jsem možnost si to všechno prohlédnout a vyslechnout a tenkrát jste formuloval dvě priority. Jednou z priorit bylo, že chcete mít užší kontakt s evropskými občany. a přál jste si, aby evropské předpisy byly transparentnější a jednodušší. Co se týče těchto cílů, chtěl bych se zeptat, jaký máte názor na posledních šest let? Byly úspěšné a jaké cíle jste si stanovil eh, v případě, že budete znovu zvolen pro těch dalších šest let? A potom bych měl další dotazy. Jakožto maďarský europoslanec, je pro mě velice důležitá otázka právního státu. Myslím si, že je velmi důležité, aby se s evropskými prostředky nakládalo řádně. A pokud dojde k narušení zásady právního státu, a to jsme byli svědky, to znamená, že vláda neřeší eh, korupci, eh, třeba v případě, že OLAF eh, stanoví nějakou odpovědnost v případě členského státu, ale potom vlastně ten vyník vlastně odejde a nic se nestane. K jakým opatřením se může přistoupit, abychom bojovali proti takovýmto jevům? Existují nějaké možnosti, eh, nějaké legislativní kroky, a nebo si myslíte, že je lepší eh, efektivně využít stávající předpisy? Děkuji vám za vaše dotazy. Já začnu s prvním dotazem. A e, týká se to žen a mužů na ulicích a jak je skontaktovat a jak e, propojit e, někdy složitou práci Evropského účetního dvora a skutečný život evropských občanů. Během posledních šesti let jsem skontaktoval mnoho občanů EU, eh, kteří jsou součástí evropských programů a hovořil jsem s nimi, eh, jakou máte zkušenost s evropskými penězi, jaké máte zkušenosti s kontrolou a eh, pokud jsou nějaké chyby, tak jaké důvody zatím tkví já jsem se eh, eh, soustředil na to, co bylo v mé pravomoci, tedy výzkum a vývoj a skontaktoval jsem se s mnoha osobami ve výzkumu a tak jsem zjistil, co je důležité ve skutečném životě. Další příklad. Já mám nyní na starosti audit eh, agentur, výkonnost agentur. A tam vidím, mm, že je ve středobodu evropský občan. Máme EASu, e, tady je otázka technická, ale na druhé straně e, se jedná o skutečný život evropských občanů. Pokud se podíváme na medicínu, na EMU v Amsterdamu, a to je otázka zase bezpečnosti občanů. E, tak v tom smyslu já se snažím kontaktovat evropské občany a dát je do popředí našich auditů. A váš druhý dotaz je velmi důležitý. Otázka právního státu. E, protože jeden z e, hlavních předpokladů evropské spolupráce je právě právní stát. Všechno musí zapadat do rámce právního státu. A například e, v případě korupce, pokud je porušena zásada právního státu, tak to je velmi velká hrozba pro evropskou spolupráci. E, proto bychom k této otázce měli přistupovat zásadně. Co se týče efektivity právního státu, tak e, mělo by jít o spolupráci všech institucí. Účetní dvůr e, není policejní organizací, my nevyšetřujeme, ale my můžeme identifikovat situace, které jsou citlivé a problematické. A potom eh, to můžeme řešit na jiných instancích. Já si myslím, že legislátoři, komise a samotné členské státy a OLAF a eh, ten nový veřejný evropský žalobce a Evropský účetní dvůr by měli intenzivně spolupracovat, tak aby identifikovali případy, které ohrožují právní stát. Doufám, že jsem dobře zodpověděl váš dotaz. Děkuji vám. A jako třetí Martina. Omlouvám se, pan Broje. Je comprends que vous donniez la préférence à Martina. Ano, já samozřejmě chápu, že byste preferovala Martinu, ale děkuji. Dobrý den, zdravím všechny. Děkuji vám, pane Brenningmajere, za vaši práci, kterou jste odvedl během posledních šesti let. My tady v této sněmovně si samozřejmě vaší práce velice vážíme. Já jsem si pečlivě pročetl vaše písemné odpovědi, stejně tak jsem si vyslechl vaši prezentaci a opravdu se mi líbí vaše snaha eh, o srozumitelnější jazyk, o srozumitelnější komunikaci a to, že se snažíte aby naše práce byla srozumitelnější, uchopitelnější pro občany Evropské unie, kteří jsou zároveň našimi voliči a také z velké části daňovými poplatníky. V Evropském parlamentu my, já, my všichni velmi dbáme na to, abychom mluvili srozumitelným jazykem, Snažíme se zajistit, aby občané Evropské unie mohli mít důvěru v tuto unii, v tyto instituce a pochopili, jak fungují, ale zároveň víme, jak obtížné je věci zjednodušovat. Já jako nový člen tohoto parlamentu, tak eh, bych vám chtěl říci, že jsem si všiml jedné věci. A to sice, že ještě Ehm, všichni máme před sebou velký kus cesty, nebo respektive měli bychom hodně zapracovat na tom, pokud chceme, aby naše práce a naše komunikace byla srozumitelnější a práce celé Evropské unie byla srozumitelnější. A proto se chci zeptat, co dalšího vy plánujete, abyste vylepšil tuto oblast v příštích šesti letech. Děkuji mnohokrát za velmi důležitou otázku k srozumitelnějšímu, jasnějšímu jazyku. Já toto velice vítám, protože já si myslím, někdo možná má pocit, že srozumitelnější jazyk je vedlejší otázka, ale já naopak mám pocit, že to je naprosto zásadní věc, naprosto klíčová věc v rámci demokracie. Musíte přece zajistit, aby vaše vysvětlení byla jasná, aby vaše odpovědi byly jasné a aby vaše doporučení byla jasná. Takže já to chápu jako klíčovou součást mojí práce a vy jste tady také upozornil na určité nebezpečí v tom smyslu, že ano, Evropa, EU je složitá, komplexní, ta spolupráce a komunikace je prostě složitá a komplexní, ale prostě jenom usilovat, jenom říkat, že to chceme zjednodušit, to není řešení samo o sobě. Já jsem se snažil zajistit eh, právě audit pro zjednodušení horizontu 2020, kde ta komplexnost už začala ohrožovat úspěšnou mm, implementaci celého programu a opravdu ta komplexnost tam byla veliká. Já jsem ten audit začal tím, že jsem komisi položil otázku a řekl jsem, můžete mi prosím zaslat příslušnou relevantní legislativu? Odpověď byla, ne, nemůžeme, Přijďte k nám a promluvte si o tom s námi, protože pochopit tu legislativu by vám trvalo rok. Čili my bychom se neměli zaměřovat na komplexnost legislativy, protože ta je prostě do určité míry nevyhnutelná. Ale my bychom spíš měli se zaměřit na to, aby komise přijala určité iniciativy pro to, aby právě překlenula tu propast mezi složitou legislativou a tou běžnou každodenní praxí mezi lidmi v malých středních podnicích a podobně. Rovněž eh, to centrum, ten digitální vstup do horizontu 2020, eh, ta došlo eh, k anotované velké dohodě, která měla být srozumitelná pro širší e, svět, ale zároveň jsme řekli, musíte toho udělat ještě mnohem více proto, abyste usnadnili používání horizontu 2020 pro běžné uživatele a také, aby tady byla lépe zajištěna povinnost odpovídat se z využití přidělených prostředků. Z toho důvodu já jsem tam zavedl jedno naprosto klíčové slovo, a to je slovo interface, rozhraní. Můj kontakt s mým smartphonem je založený na celé řadě rozhraní, které právě mi umožňují vůbec ovládat ten velmi složitý a komplexní smartphone. A právě pokud je o legislativu, pokud je o veřejnou zprávu, tak tady je velmi důležité se také na věci dívat v rámci takového konceptu rozhraní. A takto tedy se snažit lépe propojit tu složitou legislativu a vnější svět a usnadnit snad provádění té tedy poměrně složité legislativy. Snad jsem vám odpověděl, děkuji. Z ostatních eh, frakcí nikoho nevidím. Eh, za zelené tady nikdo není. Eh, Martino, vy jste nechtěla položit otázku, ale teď ano. I, I cannot miss this opportunity because of... Jsem nechtěla promrhat tuto příležitost, eh, protože jsem byla loni eh, stínovou zpravodajkou a co se týče pana Brenningmajera, tak během minulého mandátu jsme se sešli několikrát. Já si myslím, a Alexi, že váš eh, přístup a přehled témat je opravdu jedinečný. Vy umíte výborně propojit podrobnosti, tak jsme viděli ve zvláštní zvláštní zprávě k, hor- k horizontu. Máte to tedy výborně propojené ty podrobnosti se přehledem a máme něco společného. My jsme přesvědčeni, že otázka absolutoria, to je celoživotní eh, proces eh, celoživotního vzdělávání pro instituce a to bylo velmi důležité během minulého mandátu. Takže vás asi nepřekvapí, čeho se bude týkat můj dotaz. Vy jste vždy chtěl inovovat celý ten auditní proces a ve vašich eh, písemných odpovědích jste řekl, že chcete pokračovat a v cíli zjednodušení a inovací v auditu. A já bych se chtěla zeptat, eh, jaké by byly správné nástroje pro inovaci auditu, abychom nezlepšili pouze eh, písemnou informaci, co se týče výroků, ale jak můžeme vlastně zlepšit cel, celkově inovaci závazku. Já se velmi těším na spolupráci s vámi a těším se na zvláštní zprávu o nástroji pro malé a střední a podniky a doufám, že to bude stejně tak užitečné jako zvláštní zpráva k horizontu. Děkuji. Eh, co se týče té poslední otázky, inovace a malé a střední podniky, já už vím, co je ve zprávě a mohu vám slíbit, že to bude užitečné, ale eh, ještě to nebylo zveřejněno, tak o tom nemohu hovořit. Vaše otázka o celoživotním vzdělávání a o uh, inovaci v auditech. Já jsem přesvědčen, že by mělo dojít k zásadní změně, pokud je o odpovědnosti ze strany Evropy, a to v tom smyslu, že se musí eh, skoordinovat Evropský účetní dvůr, Evropský parlament a Evropská komise. A v rámci této koordinace bychom měli mít eh, za cíl aby otázka eh, kontrol plnění a řízení, aby na úrovni komise a aby ta úloha Evropského účetního dvoru byla pouze limitovaná. To znamená, aby bychom eh, dohlíželi na kvalitu práce komise, ale abychom byli eh, nuceni eh, znovu něco přepracovávat. To znamená, abychom nemuseli Eh, přicházet eh, s nějakými eh, vzorky na úrovni příjemců, na úrovni členských států a tak dále, protože to by bylo rizikové pro příjemce evropských fondů. A já jsem přesvědčen, že takovýto systém Eh, takže by mu eh, mohlo na pomoci, kdyby se zprávy digitalizovaly. Kdyby Evropská komise mohla digitalizovat svou finanční administrativu, tak ta odpovědnost je potom součástí. Eh, jedná se o každodenní úsilí komise, aby byla zodpovědná, pokud jde o jakékoliv výdaje a kontrolu plnění. A potom v, té, v tom druhém kole Evropský účetní dvůr může provádět kontrolu, dohlížet a může poskytovat poradenství parlamentu, co se týče zlepšení a tak dále. To jsou tedy ty argumenty a e, brzy to ale bude zveřejněno, tak tomu ještě dodám další informace. E, e. Děkuji vám. Ještě bych měla závěrečný e, dotaz, co se týče té výkonnosti, performance. Posouzení e, výkonnosti to není vůbec jednoduché. Uvedu několik příkladů. V Berlíně eh, tam eh, takže tam, tam si prostě někdo něco vymyslel. ale eh, takže to, byl, to byla otázka jedné školy, tedy vypracovávat programy školní pomocí strukturálních fondů, ale jaký dopad to potom má jak se to využije, tak eh, to je ten úkol. A potom druhý dotaz. Eh, často eh, pokud jde o cestovní ruch, tak se staví malá muzea. A já se ptám v nějakých chudých regionech, kde existují strukturální nedostatky, tak otázka je, zali ta malá muzea opravdu pomáhají obyvatelům. Já se ptám, zdali je e, takovéto mozum skutečně otázka té výkonnosti, performance. A proto bych chtěla vědět, eh, jak se díváte na to otázku výkonnosti, jaké ukazatele máte, eh, protože klíčové ukazatele nejsou těmi ukazateli správnými a že je chcete změnit, protože ty klíčové ukazatele nesouvisí potom s výkonností, tak potom ty klíčové ukazatele jsou špatně vybrané. Tak budeme prostě mm, putovat po té školní stezce. No, teď k vaší otázce. Domnívám se, že vaše příklady dokládají jeden ze zcela zásadních problémů evropského rozpočtu a to je následující fenomen. A je to politicky velice citlivá záležitost, to vím, ale z perspektivy Evropského účetního dvora bez jaké, jakýchkoliv politických záměrů sledujeme a pozorujeme, že když nějaký program je založen na tom, že se posílají peníze členskému státu a by, který žádá o peníze na projekty, to je tedy způsob, kde hledají peníze projekt. A také jsme sledovali, že když se to obrátí, kdy dobré projekty hledají peníze a to je dobrým příkladem například Horizon 2020. Tam je ten obrácený pořádek a my se domníváme na Evropském účetním dvoře, že situace peníze hledají projekt není velice nápomocná. A to mě přináší k, při, na, přivádí k vaší otázce tato školní eh, učící se stezka, School Learning Fat, jestli to tedy má odpovídající performanci. A já se domnívám, že vy jste se tady dotkla velice významné záležitosti a myslím si, že účetní dvůr, komise a parlament by měli učinit kroky v této oblasti kupředu. A to je, že ta výkonnost by měla být výsledkem dialogu. Velice často eh, to s tou identifikací záměru programu a e, jakým způsobem e, je možné dosáhnout e, uskutečnění tohoto záměru a zda tedy mm, ta, já ta školní naučná stezka, jestli to tedy pomůže nějaké pedagogické činnosti, jestli to znamená, že lidi se naučí víc o demokracii v rámci takové stezky, možná, že ano. Možná, že můžeme říci, že Berlín jako město německého státu by bylo bývalo také schopno zaplatit ten projekt samo. Čili toto je spíše taková komplexnější otázka, ale pro mě je skutečně důležitá ta identifikace evropské přidané hodnoty. A domnívám se, že tady musíme pokročit. A pak mám ještě jednu věc. V každém projektu, s každým projektem bychom měli být schopni vysvětlit evropským občanům, proč to děláme. To je zcela klíčové. A můžeme-li prezentovat srozumitelné vysvětlení, pak je to v pořádku. Ale velice často je to prostě taková každodenní aktivita, prostě peníze se musí utrácet a není to třeba zrovna ten nejsprávnější způsob, jakým se vydávají. E, máte ještě nějaké otázky někdo? Nevidím. Eh, máme, je <laughs> vidět, že tady máme velice zkušeného kandidáta. Děkuji vám srdečně. Nun erwarten wir den neuen Kandidaten von Frankreich. Teď tady máme kandidáta nového z Francie, na to máme 45 minut, tedy o něco více času. mettons c'est François Rouget Casala. Takže hm, mám, já mezi námi vítám pana François Rožere Casalu. Vítejte mezi námi a dovolte, abych vás rovnou požádala o slovo. Vaší zpravodajko Isabel Garcia Muñoz, která sedí po vaší levici. A dovolte, abych vám hned předala slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, rozpo- výboru pro rozpočtovou kontrolu. Je pro mne velikou ctí, že se před vámi mohu představit jako kandidát Eh, na soudce Evropského účetního dvora. Eh, doufám, že budou moci poskytnout vám všechny informace, které si přijete získat, abyste si mohli udělat představu o mé kandidatoře. Jmenuji se François Roger Kazala, mám, je mi 62 let a eh, již od roku 79 pracuji ve státním sektoru Francie v účetních záležitostech a na účetním dvoře. Moje kariéra se rozděluje na dvě části, eh, zhruba rovnoměrně, eh, když se na to podíváme. Eh, původní mé aktivity byly působení ve veřejném sektoru právě jako člen francouzského účetního dvora a potom spíše operativní aktivity, které byly charakterizovány mezinárodním rozměrem a specificky právě tím evropským rozměrem. Skutečně považuji za nezbytné a užitečné pro auditora, aby disponoval zkušenostmi z akce a řízení, tak aby byl schopen pochopit eh, potřeby a aby byl schopen vykonávat reálné audity. Eh, a mm, budete-li se chtít seznámit s mými detaily, s detaily mé práce, to je všechno zhrnuta v rezumě a dovolíte-li, tady bych se rád věnoval té evropské a mezinárodní dimenzi mých profesních aktivit. Eh, šest let jsem pracoval na Ministerstvo zahraničních záležitostí, z toho tři roky na francouzské ambasádě v Německu a především jsem strávil deset let v Organizaci pro spolupráci a rozvoj pro hospodářskou, ekonomik, eh, pro hospodářskou spolupráci spolupráce rozvoj OECD, kde bylo mým úkolem pomáhat kandidátským státům, státům, kteří chtěli přistoupit do Evropské unie, stejně tak jako státům v rámci politiky sousedství, pomáhat jim mm, ustavit a reformovat eh, jejich systémy veřejné zprávy. A dělal jsem to specificky zejména v oblasti veřejných financí, to je má oblast, ale zejména v oblasti kontroly eh, eh, právě mm, co se týče eh, nejvyšších kontrolních úřadů těch respektivních států a také ve spolupůsobení s ministry financí, aby mohli ustavit a zavést postupy interní kontroly, řízení rozpočtové kontroly, zejména v oblasti evropských fondů. Pardon, opravuje se řečník fondů mm, pro předstupní osobní pomoci. Byla to velice bohatá zkušenost, hodně jsem se naučil jak profesně, tak osobně a to ve mne posílilo tu ideu Eh, že je třeba, aby tady, mm, abychom dodržovali určité zásady v dodržování kontrolních zásad. Pravdou je, že nejvyšší kontrolní úřady v jednotlivých státech i Evropského soudního dvora, pardon, účetního dvora, je musí respektovat. Zás, první zásada, zcela zásadní, zcela mm, fundamentální je otázka nezávislosti eh, protože nikdo by neměl přijímat instrukce v čemkoliv, ať už se týká programování práce, volby metodologie pro eh, výkon úkolů a také pro zpracování zpráv. Ale nezávislost to není jenom právo, je to také povinnost. Existuje pravidlo v institucích, Mm, že prostě tady by neměl být žádný personál chráněn ve své kariéře, kariéře ale nezávislost neznamená izolovanost či izolaci. Eh, protože kontrola, ať už je na národní či evropské úrovni, je součástí systému, kde jeho role se artikuluje právě s rolí ostatních eh, aktérů veřejného sektoru, eh, včetně tedy parlamentu. Veškeré kontrolní instituce v demokratickém kontextu musí mít privilegované vztahy a musí velice úzce spolupracovat s parlamentem, samozřejmě s Evropským parlamentem, ale také Eh, s jinými eh, partnery i se sdělovacími prostředky. Eh, druhá zásada je profesionalismus. Nejvyšší kontrolní úřady nemohou ospravedlnit svou nezávislost bez záruky naprosté profesionality v provádění kontroly. Tato profesionalita se týká aplikace přísných norem, které umožňují zabezpečit objektivitu prací auditu, stejně tak jako jejich užitečnost. Užitečnost profesionalismu znamená také konfrontaci sledování a předmětu kontroly. Znamená to také dodávat přidanou hodnotu auditní práci, která ze své povahy je kritická práce. Je třeba hledat nejenom chyby a nedostatky, ale také zlepšit řízení. Ne, eh, účetní, Evropský účetní dvůr uplatňuje tento princip a uh, zlepšilo se to během let také díky spolupráce s tímto výborem i s jinými orgány. Eh, jistě znamená, tak ještě tady máme ještě další eh, pokrok, který třeba uskutečnit ve spolupráci Evropského parlamentu, aniž by se účetní dvor vzdal nezávislosti a profesionality. Myslím si, že nejvyšší účetní, ne, Evropský účetní dvůr eh, by měl naslouchat zájmům evropských poslanců a podle toho také postupovat ve své práci. Došlo k určitě určitému pokroku ve vztahu se sdělovacími prostředky, mm, ale bylo by eh, významné, aby i evropští občané jako daňoví poplatníci byli více seznamováni s prací nejvyšší eh, Evropského účetního dvora. EUD eh, jistě musí se snažit také o zlepšení své produktivity, a také lépe reagovat na obavy veřejného mínění, aby se také veřejnému mínění lépe věci vyslovovaly a také zlepšit vysvětlovali a také zlepšit jaksi transparentnost těchto prací, aby se umožnila realizace doporučení tak, aby tomu občané roz, rozuměli, aby tomu také rozuměla dotyčná veřejná zpráva. Díky kontaktům, které se mohl mít eh, eh, s účetním dvorem, já hlavně tady nechci být příliš dlouhý, eh, proto tady nechci hovořit mnoho o své spolupráci. Já samozřejmě ještě nemám intimní znalost Evropského účetního dvora, která by mi umožnila zcela objektivně eh, si představit takovou tabulku jeho silných i slabých stránek. Ale přejete-li si to, mohu samozřejmě také odpovědět na vaše otázky ehm, v rámci tedy konkrétního, na co byste se chtěli zeptat a děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. A nyní paní zpravodajka má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vítáme vás, pane Kazalo. Vítám vás jako zpravodajka pro zprávu pro vaše jmenování a děkuji vám za vaši prezentaci. Toto slyšení bych chtěla zahajit tím, že bych chtěla poukázat na práci Daniely Lamarck, která zanechala opravdu výbornou eh, stopu a bohužel to, že odešla, vede k tomu, že máme nerovnováhu eh, v rovnosti eh, pohlaví. A ta, my jsme vždy žádali, aby existovala parita v Evropském účetním dvoře, ale vidíme, že se nám nepodařilo zvýšit počet žen. Je ale jasné, že vy za to nemůžete, proto se soustředím konkrétně na vaši osobu. Já jsem si velmi pozorně přečetla váš životopis a je jasné, že máte eh, vhodné eh, vzdělání a zkušenosti pro pozici, na kterou jste byl nominován. Ale potom, co jsem si přežila odpovědi na dotazy, tak mám několik dotazů. Vy jste byl eh, technickým poradcem pro ministerstvo státní zprávy, pracoval jste pro ministrini životního prostředí, ale krátce a obě tyto funkce jsou velmi zodpovědné, ale překvapilo mě vaše odpověď na dotazy dotaz číslo 5. Vy jste řekl, že žádné eh, těchto jmenování byly politickým výsledkem a že se nenalo pouze o technickou či administrativní práci. E, nemyslíte si, že tyto funkce, které jste zastával, byl výsledkem politického jmenování? Jak říkám, u paní ministrině jste byl krátce. Můžete říci, e, proč jste se tak rychle vrátil do Evropského účetního dvora? A vy jste řekl, víme, že e, mnozí členové EUD byli poslanci Evropského parlamentu, že patřili hlavně do jedné frakce a díky eh, smlouvy eh, pro fungování EU eh, musí vystupovat zcela nezávisle a v to věříme. Vy hovoříte o nezávislosti a jdete ještě nad rámec toho, že říkáte v odpovědi číslo 7, že je potřeba se zdržet kroků prostřednictvím veřejných prohlášení, která by mohla vést k tomu, že existuje podezření z nedostatku nezávislosti. To znamená, nejenom, že musíte být nezávislí, ale musíte i tak působit. To mi přijde velmi zajímavé a velmi vhodné, ale pokud to chcete, aby to fungovalo v praxi, tak bych vám eh, chtěla doporučit, abyste změnil váš eh, facebookový profil, abyste si ho změnil na soukromý, protože každý si nyní může přečíst vaše názory. Vy jste byl nominován na to, abyste měl velice důležitou funkci a jak říkám, budete-li mít takovouto funkci, tak eh, je potřeba, aby neexistovala žádná pochybnost o vaší nezávislosti. A to je vše z mé strany. Dotaz číslo 13. Vy hovoříte o nezávislosti, pokud jde o členský stát. Můžete říct to tež, pokud jde o politickou barvu vaší strany? Můžete zaručit eh, vaši nezávislost a nestranost, pokud jde o aplikaci politik členských států, ať už jde o jakoukoliv politickou stranu jde. V čem si myslíte, že spočívá vaše přidaná hodnota pro EUD? Jaké by byly vaše priority pro EUD? Eh, e a co si myslíte o různorodost technických a politických eh, profilů v současném složení EUD? Spolupráce mezi EUD a mezi národními auditními orgány se stále zintenzivnila od zřízení a z vašeho pohledu eh, národního účetního dvora, myslíte si, že tato spolupráce dosáhla optimálního bodu, nebo si myslíte, že by se něco mělo zlepšit? Pokud ano, s jakými opatřeními počítáte, která byste navrhl. A co se týče ještě spoluprácí, v, eh, v odpovědi číslo 15 eh, máte dobrou vůli a říkáte, že prostor pro zlepšení by bylo eh, vybrat kontrolní témata, která by byla předmětem zájmu parlamentu. Já s vámi plně souhlasím. Samozřejmě, že je potřeba vyslechnout si parlament, ale nevím, zdali se toho může tak explicitně dosáhnout, protože Evropský účetní dvůr eh, si váží nezávislosti, kterou eh, mm, má na základě smluv a ještě dokonce více než francouzský účetní dvůr. Ale kdyby tomu tak bylo, tak bychom byli rádi. Co se týče toho, eh, že audity výsledků mají stále důležitější úlohu, Evropská komise společně s parlamentem klade stále větší důraz na realizaci zvláštních eh, zpráv, aniž by se podkopala eh, kontrola pravidelnosti evropských účtů. V čem si myslíte, že spočítá audit výsledovek nebo význam přidaná hodnota? jste obeznámen s auditem eh, výsledovek a provádělo se to ve francouzském účetním dvoře. A závěrem, mám ještě další dotazy, ale přednesu poslední dotaz, že vidím, že paní předsedkyně už mi říká, že bych měla skončit. Některé členské státy mají tendenci více auditovat evropské fondy. Jak to vypadá s francouzským účetním dvorem? Během vaší profesní zkušenosti musel jste někdy informovat kompetentní orgány o nějakém podezření či či kvůli podvodu. Musel jste provést velký počet auditů, pokud jde o čerpání evropských fondů. To je vše z mé strany. Vím, že jsem eh, položila velký počet dotazů a doufám, že mi na ně budete moci zodpovědět. Děkuji mnohokrát, ale moc jsem chtěla poprosit kolegyně a kolegy, aby vůbec dali kandidátovi vůbec šanci odpovědět, aby nemluvili déle, než může mluvit on sám. Já vím, že je to obtížné, eh, byly to jistě dobré otázky a teď požádám pana Kazalu, aby na tyto otázky odpověděl. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní zpravodajko za vaše otázky. Ano, Očekávám, že jsem si stihl všechno poznamenat, ale rozhodně mě klidně přerušte nebo mi připomeňte mou povinnost, neodpovím-li na všechny vaše otázky. První otázka se to bylo spíše konstatování. Ano, já tedy bohužel nejsem odpovědný za situaci, která způsobila, že je to znovu muž, který eh, eh, je kandidátem a abych se vrátil k té zásadní otázce, nebo k těm zásadním otázkám, které jste položila. No, co se týče mých funkcí v ministerském kabinetu, eh, jsou eh, poměrně staré, protože Teď nevím, jak je to dlouho přesně, ale je to prostě přes zhruba více než 25 lety. Eh, to znamená, že tady už asi by mělo být promlčení. A co se týče nezávislosti. Samozřejmě je třeba, aby člověk měl důvěru ministra ale bohužel ve Francii je, funguje systém tak, že technokracie, jejíž jsem součástí, má vždy důvěru ministra nezávisle na politických uvahách. Možná, že je to chyba. A, a vy se mě ptáte, proč jsem odešel. No, poslechněte, úplně snadno je to, protože v určitém okamžiku se mi zdalo být lepší po dohodě s ministriní odejít eh, zejména z rodinných důvodů, jsem se chtěl znovu připojit k, evropskému, eh, pardon, eh, k francouzskému účetnímu dvoru. Bylo velmi jednoduché. Hmm, a co se týče mého facebookového profilu, děkuji vám za to připomínku. A právě když jsem sem jel, tak jsem si uvědomil, že budu muset na to dávat pozor a a mm, samozřejmě nemohu se, možná, že jsem se trošku příliš politicky vyjadřoval na Facebooku, ale děkuji vám za tuto vaši připomínku. Co se týče Evropského účetního dvora, možná, že tady byla ještě nějaká jiná otázka, ale říkám, možná jsem si nestihl vůbec zaznamenat všechny. Co se týče Evropského účetního dvora, uh, já nejsem si zcela jist, jestli rozumím dobře tomu, čemu říkáte eh, technický a odborný profil a jeho diverzita. Eh, no, pakliže máte na mysli toto, tak eh, si myslím, že to je žádoucí. S tím je jistě třeba souhlasit, ale například na francouzském dvoru máme právníky, ekonomiky, účetní, inženýry, a proto tady je velký rozdíl mezi tedy jednotlivými odborníky. A máme tady dokonce i kolegu, který byl bývalým diplomatem a nás právě těší prezence tohoto diferenciovaného profilu, e, třeba, že ten základ by měl být jaksi řízen většinou těch, e, většinou, což jako je to nejdůležitější, ale pro nás je právě výhodou tato diverzita či různorodost profilu, protože to umožňuje za A různý pohled na věc, eh, eh, také přivádět dobré aktéry, kteří nás mohou kontrolovat. Já jsem se zaobýval sedu, zaobíral sedm let dopravou a když jsem se sešel s ministrem dopravy, doprovázeného kolegou, který byl inženýrsky vzdělán, tak jsem se cítil lépe, no lépe. Cítil jsem prostě, že eh, mý partneři respektují nejenom mě, ale také eh, respektují ten úřad, který zastupuji a to jsem považoval za velice užitečné. A za třetí, co se týče toho auditu performance, čili výkonnosti, která by měla posuzovat mm, nejenom účetní, finanční a právní záležitosti. A ano, francouzský účetní dvor už mnoho let provozuje tento typ aktivit, i když to občas eh, bylo prováděno způsobem, No, například do této kategorie si myslím patří také audit, kde jsem zabezpečoval koordinování eh, vysokorychlostních železnic. Ne, tam nešlo o posouzení toho, zda je to tedy v pořádku správně, legálně, ale jednalo se o to vědět, zda vysokorychlostní železnice bude při přizpůsobením, co se týče eh, ekologického, environmentálního, ekonomického plánu v kontextu, v němž se dnes nacházíme a který se lišil od kontextu, kdy investice do tohoto systému byla zahájena, protože to je vlastně 25 let zpátky. To je tedy práce, kterou jsem uskutečňoval a nedávno, nebo Potom se ještě vrátím k námětu kooperace mezi účetním Evropským účetním dvorem. Když se podíváme na spolupráci národních účetních, nejvyšších kontrolních úřadů v jednotlivých státech a Evropského účetního dvora, vzpomínám si na tu dobu, kdy jsem se vrátil zpět do účet, k francouzskému účetnímu dvoru, poté co jsem pracoval někde na těch ministerstvech, účastnil jsem se práce v rámci tedy odpovědnosti, která také byla prováděna v rámci odpovědnosti Evropského účetního dvora. To bylo zhruba před 25 lety. Tady bylo určitá kuriozní věc. Eh, Bylo tady málo lidí, kteří se o to zajímali a nebylo to moc aktivní. Dnes naštěstí se věci změnily a domnívám se, že mohu konstatovat, možná, že to nebude platit pro všechny nejvyšší kontrolní orgány, to je pravda, ale eh, každopádně za mě to, co mohu posuzovat, mohu konstatovat, Eh, vy jste eh, tady hovořili o Danmark, která byla odpovědná za finanční záležitosti a kontrolu ve Francii. Ona velice dobře přispěla k této spolupráci. A teď zcela prakticky mm, za mou osobu mohu konstatovat, že eh, jsem, a tady vám mohu dát dva příklady, zejména v té vysokorychlostní železnici nebo vůbec obecně k dopravě, jsme měli pravidelné schůzky s oddělením pro dopravu v Evrop, na Evropském účetním dvoře. Tam jsme hovořili o našich záměrech programování, o mm, aplikované metodologii a tento audit k vysokorychlostním železnicím znamenal, že také náš tým byl pozván, abychom to veřejně právě prezentovali na EUD. E, a to vyvolalo velký zájem tedy u našich kolegů, ostatně i u jiných národních kolegů, ale myslím si, že bylo právě velmi důležité to také představit před EUD. Nedávno já už se deset let nezaobírám o oblasti dopravy, ale oblasti veřejných financí. A nedávno to bylo tak trochu naopak. Evropský účetní dvůr eh, eh, s námi spolupracoval, nebo my s ním teď, my se snažíme ukončit práci na tom, čemu se tady jednotně říká ve Francii Junckerův plán. Okamžitě jsme eh, se skontaktovali s kolegy z Evropského účetního dvora, kteří věděli, jsme dělali takovou předběžnou práci, předběžná opatření v rámci Junckerova plánu a zároveň jsme pracovali na stanovisku týkající se rozšíření tohoto plánu. A my jsme byli jaksi příjemci expertízy k tomuto tématu, která nám umožnila velice rychle pokročit v tomto nesmírně komplexním a komplikovaném tématu, eh, které eh, právě má mít tuto performanci a vést těm výsledkům, o kterých jste právě hovořili. Já osobně jsem nebyl zapojen eh, do auditu na francouzském účetním dvoře, ale byly tady, byla tady přímá spolupráce v oblasti strukturálních fondů na té divizi pro zemědělství na francouzském účetním dvoře. To byla záležitost mých kolegů, eh, ale nejdůležitější byl ten Junckerův plán. To bylo trošku odlišné téma, protože ty finanční nástroje Eh, nejsou klasickými finančními nástroji, eh, eh, nebo zda je to tedy intervence, to byla otázka, kterou jsme si kladli. A pak tady byly témata částečného financování z Evropy. Například si vzpomínám, když jsem pracovala v oblasti dopravy, na to, co znamenalo jaksi propojení vysokorychlostní železnice Eh, mezinárodní, to bylo téma s, související s Itálií, Francií, protože 30 eh, eh, tady byla mezina, byl mezinárodní rozměr, který byl financován Evropskou unii a jinými aktéry. No, Eh, zda jsem se zaobíral tady případy <clears throat> podezření korupce a nebo podvodů. No ne, já jsem nebyl přímo pověřen vést práce v této oblasti, ale na druhou stranu mé domácí i mezinárodní aktivity tam ano, tam jsem se s tím setkával a musel jsem je řešit. Já teda asi si uvědomuji, že jsem neodpověděl možná na úplně všechny otázky, ale většina z nich asi ano. Každopádně, eh, pak, když jsem neodpověděl na všechny, budu rád, když mi ještě připomenete. A teď ještě otázka priority. Jaká priorita? No, už jsem o tom vlastně trochu hovořil. I když, jak víte, v současné době eh, eh, když se jedná o sektorální priority, nejsem schopen vám je představit, protože ještě nejsem jmenován a proto nemám informace eh, o tom, eh, jakou oblastí bych byl eventuálně pověřen, ale taková jsou pravidla hry. Eh, mohu Tudíž vám nemohu říci jako priority v oblasti, kde bych měl působit. Já vám mohu hovořit o prioritách, mohu říci něco o prioritách v těch domenách, ve kterých jsem pracoval. To byl například program Sigma, program, který byl financován Evropskou unii a já jsem byl eh, vlastně příjemcem eh, těchto fondů a také jsem viděl, jak tyto fondy byly vynakládány Eh, i v kandidátských státech a tam jsem měl priority, ale nemyslím si, že jste chtěli vědět specificky toto. A to je velice taky specifická oblast. Na druhou stranu co se týče obecných priorit, vy jste také o tom hovořila, co se týče spolupráce mezi nejvyššími kontrolními úřady a EUD, a protože já sám pocházím z francouzského účetního dvora, no tak bez pochyby eh, bych byl mm, jaksi na správném místě, byl, byli bych nominován, aby bylo možné přemýšlet o tom, jakým způsobem by šlo zlepšit tuto spolupráci a realizovat ji za druhé a otázka vztahu s parlamentem. Zdá se mi, domnívám se, máte naprostou pravdu. A už jsem se o tom také zmínil. Nejednává se o aplikování nezávislosti. Já bych byl ten první, který by eh, toho litoval, eh, kdyby někdo kdo pochází z francouzského účetního dvora, by se tady představoval jako ten, který by chtěl separovat tyto instituce. Jak už jsem řekl, nezávislost neznamená izolovanost eh, a je třeba organizovat eh, spolupráci za vzájemného respektu eh, a organizovat věci právě v rámci účinné spolupráce. Instituce, které náležím, hledí na parlament s určitou nedůvěrou. Možná, že tady existují dobré důvody, jak víte, francouzský účetní dvůr stejně tak jako španělský má právní statut a hledí na aktivity parlamentu jako na aktivity které nebyly tak důvěrné. No asi to taky záviselo s typem aktivit, které posuzoval účetní dvor. Ale tato věc eh, hodně, tato věc hodně pokročila dopředu. Jak víte, někteří členové eh, francouzského účetního dvora se pak jak si pustili do politiky, eh, měli, anebo to bylo také obráceně, původně jeden přicházel z účetního dvora, pak působil ve francouzském národním schromáždění jako předseda, pak se zase vrátil a působil jako předseda eh, nejvyššího francouzského soudu, čili mm, náš nejvyšší účetní dvor spolupracuje se senátem i národním schromážděním ale teď už je to, jak si řekl bych, účinné, ale jak, museli jsme tedy začít vlastně z nuly kdysi. A mm, byl to velice efektivní nakonec vývoj, který přispěl k dobrému výsledku. No, když se podíváme na evropskou přidanou hodnotu, no tak to zůstává skromné, protože důležité je také, aby se poslanci zajímali o naši práci, ale je to také zcela nutné. No, tak to jsou tedy ty body, na které si pamatuji. Myslím, že jste se opravdu nesmírně snažil odpovědět na tyto otázky. Pan Zdechovský se chtěl na něco zeptat? Prosím. Madam Chair, I think that... Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že člen Evropského účetního dvora musí být velmi stručný a musí nám ukázat, že dokáže rychle reagovat na otázky a ne na jednu otázku reagovat 15 minut. Moje první otázka je jaké je vaše hlavní téma? Co byste rád změnil v eh, auditu? Mám na mysli výkon auditu pro evropské občany. Druhá otázka se týká vašich výborných znalostí auditu. Jak to funguje a jak byste chtěl propojit vnitrostátní audit s evropským auditem? je opravdu zásadní mít tady silné propojení mezi, ve vašem případě, na jedné straně francouzským auditem nebo německým auditem a evropským auditem. A konečně třetí otázka. Ta se e, týká, abych tak řekl, vašich přání, nebo respektive vy jste řekl, že nemůžete předem říci, Eh, do jaké komory byste rád vstoupil, ale pro nás to je právě důležité, abyste nám to sdělil. Jaká komora vás zajímá? Co byste preferoval? Čeho byste se rád stal členem? Jaké máte znalosti? Čemu byste se chtěl věnovat? Jaká ta eh, komora by vám vyhovovala, zaměřovala by se na ty věci, kterými vy jste se zabýval ve vaší práci? Děkuji. Eh, Děkuji vám, pane poslanče. Já si dovolím eh, poznámku. Já jsem eh, sice si vzal čas, ale neodpovídal jsem. Potřeboval jsem tady určitě čas, ale odpověděl jsem ne na jednu, ale na patnáct otázek. Jinak máte pravdu, ale já stále ještě nejsem členem Evropského účetního dvora, takže možná mám tendenci tak trochu protahovat tedy mé odpovědi, ale za to se tedy omlouvám. Eh, jak eh, učinit přístupnější audity občanům, pakliže jsem pochopil správně vaši první otázku. Já se domnívám, že tady jsou minimálně tři, no nejprve samozřejmě komunikační politika která se velice zlepšila na Evropské účetní dvoře. Já jsem to viděl nedávo, nedávno, co se týče Senzamu na vydávání specifických zpráv. Dříve to byla taková nudná litanie a teď je to velice přesně uvedeno. Jsou tady zcela zásadní body těch zpráv. Samozřejmě, že to zůstávají velice odborné technické zprávy a evropští občané mohou být, jak bych to měl říci, no, asi občané nemají zrovna chuť tyto věci číst. Čili eh, politika komunikace jdoucí eh, ve směru vyjasňování, zjednodušování a snižování rozměru zpráv, eh, ale zabránit, aby, zabránit tomu, aby se přišlo o tu substanci, aby se vytratil ta eh, přísnost těch zpráv a Eh, vím, že to je veliká práce, prostě udělat, zpřístupnit práci účetního dvora občanům, aniž by ztratili něco na své odbornosti. Tady je třeba prostě nuancovat věci. Eh, někdy ta zpráva, to poselství může znít eh, jaksi příliš komplikovaně. Je třeba vysílat jasné signály. Samozřejmě je to, vždycky máme co ručně s příliš komplikovanou komplexní situací. Je třeba vytvořit tady tu správnou rovnováhu, což není jednoduché mezi tou vůlí být jasný, transparentní a nezbytností zachovat mm, e, naši objektivitu e, mm, a přísnost a odbornost. A za prvé je do, nej, nejdůležitější mít, domnívám se, dobrá doporučení, která budou srozumitelná pro instituce, které mají aplikovat, protože tím pádem to může být také snadněji aplikovatelné pro občany. Já si myslím, že to by mohlo přispět také k informovanosti občanů, k tomu, aby se pomohlo občanovi zaujímat místo ve veřejné diskusi a zároveň vydávat taková doporučení zase i z odborné stránky, která umožní zefektivnění finančních postupů tak, aby evropský daň, to je to, co zajímá evropské občana, jak byly vydávány jeho peníze. To je tedy možná přímý způsob, jak to zlepšit. A teď vztah mezi národními institucemi a Evropským účetním dvorem. Já si myslím, že tady už bylo učiněno hodně věcí, je možné jít dál, ale to samozřejmě také závisí na té národní instituci. Není to pouze záležitost Evropského účetního dvora, který by navzdory své dobré vůli mohl toto všechno dělat sám. A to, co děláme my, i když to se mění, možná, že by bylo potřeba to dělat trošku systematičtěji, jsou zasedání, kde se kde dochází k výměně informací, mm, jak si na globální úrovni, buď eh, k celému souboru témat, která jsou zrovna aktuální, nebo ke specifickým věcem. A v té mé oblasti, kde jsem byl odpovědný mnoho let, jsme měli minimálně dvě zasedání za rok specificky věnované tedy eh, této oblasti transportu, dopravy tedy. Čili komunikace, diskuse o programu příslušných prací, aby se zabezpečilo, že se nebude mm, zdvojovat práce, e, jakým způsobem aplikovat to, co již dnes existuje ve smlouvách. Eh, aby mm, tedy, eh, když se dělají kontroly v příslušných státech, spolu, docházelo ke spolupráci národních a orgánů a EUD. My to děláme více a více, ale není to systematicky tedy zatím ve Francii. Za třetí, možná, že je obtížnější to zrealizovat a podle toho, co vím, stále ještě jsme uh, neskončili s touto práci nebo dělat, co se týče paralelních auditů ke stejné záležitosti, nebo nedělat audit společně, co se týče společného tématu, ale konfrontovat a měnit metodologie a eventuálně potom to může také změnit výsledek. Já eh, nevím, eh, jak k tomu dochází v jiných zemích. Paní zpravodajka tady hovořila o zemích, které mají silnou aktivitu ve evropských fondech. Pravděpodobně tam by bylo snažší to spolupráci jak si prohloubit, protože tam to je jaksi přirozenější, to vyplývá přirozeně ehm, o těch zemích, které tady asi jsou vyššími příjemci. Ehm, No, a teď, jaké komoře nebo jakému senátu bych chtěl náležet, to je poměrně obtížné. To samozřejmě eh, by bylo asi v kompetenci předsedy pana Léneho, s kterým ostatně také budete mít dnes slyšení. Eh, eh, jedna oblast je oblast, eh, to je ta komora, která se zaobírá strukturálními a přístupovými fondy, protože to jsou, o to je zájem, protože to jsou velice zajímavá témata, různorodá témata. A já bych měl tendenci k tomu, že na základě mé minulé zkušenosti bych možná mohl být užitečný v oblasti dopravy, či aktivity mezinárodní spolupráce Evropské unie, pokud je tady oblast, která mi zdá být tak trochu vyloučena, třeba, že bych se ji rád zaobíral a to je všechno to, co souvisí s Evropskou bankovní unii a s finančními aktivitami Evropské unie. Protože to je tak trochu oblast, kterou se zaobírám dnes. Mm, protože stále jsem v procesu učení, ale rád bych v této oblasti pokračoval. Myslím si, že jsem získala už relativně dost kompetencí v této oblasti. Děkuji mnohokrát. A teď Renew, Olivier šastel. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní Kasalo, děkuji mnohokrát za vaši prezentaci. Děkuji vám také za vaše písemné odpovědi, kterou jste nám dodal. Eh, Eh, tady na tomto výboru eh, musí se účetní dvůr eh, soustředit zejména na tu performanci výkonnost. Každé euro musí být inteligentně, efektivně využít a musíme evropské peníze využívat co možná nejefektivněji. Jak soudíte nebo co soudíte vy na základě toho, co víte? o způsobu, jakým způsobem dnes Evropský účetní dvůr měří tuto performanci a jak se díváte na indikátory k hodnocení performance, které zatím EUD používal. Eh, mm, ve přísemných podkladech jste hovořil o eh, správném řízení a mm, eh, také dobré zprávě věcí veřejných. E, to mě by zajímalo, jak byste vy chtěl zlepšit e, řízení zprávy věcích veřejných na evropské úrovni. E, v písemných odpovědích jste stále zdůrazňoval transparentnost, a jak je třeba zlepšit transparentnost a zlepšit integritu našeho fungování. Děkuji vám mnohokrát. No, to bude ale obtížné, abych byl stručný. Děkuji vám. Děkuji vám, pane poslanče, za tyto příhodné otázky k tématům, které mne specificky velmi zaujímají. No, k té otázce výkonnosti, performance. Jsem rád, že mi tuto otázku pokládáte, protože eh, v době, když jsem byl stipendistou Evropské unie, eh, při tom, když jsem eh, dodával technickou, umožňoval, mm, realizoval technickou pomoc kandidátským zemím, tázal jsem te, se, jakým způsobem je možno se ujistit, že aby využívání finančních prostředků bylo no teď jsem chtěla říct velké slovo, eh, jak prostě zamezit tomu, aby se tady financovaly věci, které budou vlastně neužitečné nebo kontraproduktivní. A musím vám popravdě říci, že v určitém počtu případů jsem viděl financování záležitostí, které mm, samozřejmě to bylo spíš v oblasti konzultací. Nebyly to věci nějakých jako úžasných kosmických eh, částek ale mě jako vadilo, mm, eh, když jsem viděl, že ne nezanedbatelné částky se používaly naprosto korektně, leálně, legálně proto, aby se financovalo šarlatánství. A to byly špatné příklady, kdy země, instituce či osoby, eh, které byly příjemci toho. No, domnívám se tedy, že z tohoto pohledu já nechci, eh, aby tady došlo k nedorozumění. Rozhodně vůbec není možné, jak si tady hovořit eh, o nesrovnalostech. Stále ještě jsem členem francouzského účetního dvora, ale prostě jde o to, aby se kriticky eh, hledělo na záležitosti, které se financují. Co se týče způsobu, jakým Evropský účetní dvůr realizuje tyto práce v oblasti performance a jejich indikátorů, tady vám musím, tady se musím přiznat, že se tak trochu, jako je mi hanba, ale nemohu to asi říci, protože neodpoví, ne, nedisponuji dostatečnými znalostmi eh, takže radši k tomu nic eh, teď říkat nebudu. Myslím si, že samozřejmě bych jistě zaujal kritický postoj v té či oné oblasti, ale jako indikátor performance, například procent aktuální podíl doporučení, která se vydávají, to je to, co děláme tady. Eh, jsem tak trochu obezřetný vůči těmto indikátorům, protože Tady dochází k promíchání příliš mnoha věcí, příliš specifických a zase vágních věcí, eh, které nemusí být zrovna reprezentativní, co se týče efektivity orgánu, který eh, je aplikuje. Co se týče provázanosti zprávy věcí veřejných a kontroly. To je věc, která mi leží na srdci, protože velice často, zejména v době, kdy jsem pracoval v OECD, v té funkci, která byla financována OECD, eh, podívat se na specificitu eh, této oblasti, například eh, účetní dvůr v případě kontroly evropských fondů. Samozřejmě to bylo téma pro ty, kteří to financovali. No a teď <clears throat> já mm, tady nechci dělat žádný filozofický diskurs, ale je třeba, aby to všechno bylo, probíhalo v systému, který bude charakterizován eh, eh, velkou či malou, více či méně deontologií v příslušných sektorech, ochranou proti politickým tlakům, Eh, kterým zbývají vystavováni eh, úředníci ve státní správě. Eh, to všechno jsou věci, které se mohou jevit jako nezávislé z technického a, a aspektu auditu, ale pro mě to je všechno provázané a souvisí to. Audit není technicky dobrý sám o sobě, je dobrý proto, že byl proveden profesionálně, korektně a že výsledek byl předán eh, jaksi státní správě, aby ho zrealizovala, nebo která ho zrealizovala. Já se omlouvám, praví paní předsedkyně. A poslední kolega Pexa. Dobré ráno. Eh, já děkuji za možnost eh, tady vystoupit a mluvit s vámi. Eh, jsem velmi rád, že tady vidíme eh, kandidáta, který má zkušenosti z oblasti veřejných financí a z auditu a zároveň je eh, politicky nezávislý. Myslím si, že to je třeba ocenit a je to cesta, kterou bychom obecně měli jít. Já mám možná jednu obecnější otázku, která se vlastně netýká přímo jenom vás. My tady dnes budeme mluvit, nebo mluvíme s pěti muži. Chápu, že ta pravděpodobnost je zhruba 1 k 32, že se něco takového stane, tudíž to mhm. není vyloučené. Une femme. jedna žena. A Frau ist dabei. Die wollen wir nicht ignorieren. Jedna žena tam je a to nechceme ignorovat. To, bo, bo, to bo jedn... jsou moje informace milné. Přesto bych měl obecně otázku. uh, vidím, tam, vidím tam prostě uh, signifikantní nepoměr. V současnosti si to uh, správně vnímám, je ten poměr mezi muži a ženami 21 ku 7, tak jsem se chtěl zeptat, eh, jestli eh, tohle vnímáte také a jestli si dokážete, nebo jestli nám dokážete nějakým způsobem vysvětlit, proč, proč se vlastně tohle to děje. Also ich glaube, dass das nicht ganz einfach ist für einen Kandidaten. Já si myslím, Eh, že je pro kandidáta asi komplikované eh, popřít svoje pohlaví. Eh, já si myslím, že tyto otázky musíme položit vládám. To jsou ti, kteří mají kompetentní kandidáty. Samozřejmě tato otázka, otázka se komplikovaně vysvětluje, ale dávám slovo, pokud chcete na to zareagovat. No, jak řekla paní předsedkyně, já nemám žádnou specifickou funkci, eh, která by mě pověřila nebo umožnila, abych se k tomu vyjadřoval. Já osobně jsem byl častým kandidátem, kde byly mm, eh, i ženy, které se ucházely o tu funkci a nebyl jsem zase vybrán třeba já. Ale mohu vám říct si jednu věc. Podle toho, co vím, a není to žádné tajemství, v mé instituci byli i jiní kandidáti, ale ža- mezi nimi žádná žena. Prostě žádný takový výběr tady nebyl. A taky si myslím, že možná tady je určitý problém. Za A. Evropský účetní dvůr eh, Mm, prostě přijímá kandidátství, které dávají jednotlivé státy. A pokud vím, neexistuje žádná koordinace mezi členskými státy o výběru, co se týče výběru jejich kandidátů. Neexistuje to a já tedy nevím, jak by bylo možno dosáhnout parity nebo alespoň přiblížení se eh, k paritě v této oblasti. To je všechno, co k tomu mohu říci. <laughs> Omlouvám se, vy za to samozřejmě nejste odpovědný. My eh, vidíme, že máme velmi schopného kandidáta a děkujeme za to, že jste tak zevrubně odpověděl na všechny dotazy. Děkujeme vám mnohokrát.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 Chtěla bych vás velmi srdečně přivítat a jsem velmi ráda, že jste přišla mezi nás. A chtěla bych eh, přivítat eh, Greten a, a také eh, Jana Ivanova a i vás velmi vítám a zdravím a jsme velmi rádi, že jste přišli mezi nás. Nejdříve dám slovo zpravodajovi Olivierovi Šastelovi, který je zpravodajem pro vaší nominaci. Prosím, máte slovo a můžete vystoupit. Vorsitzende, sehr geehrte Damen Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, eh, nejdříve bych vám chtěla velmi srdečně poděkovat za to, že jste mi dali možnost před vás osobně předstoupit. Já jsem přesvědčenou Evropankou a je pro mě velkou ctí být eh, zde kandidátkou za Lucembursko, kandidátkou pro Evropský účetní dvůr a moci zodpovědět všechny vaše dotazy. Eh, jak vidíte v mém životopisu, co se týče mých, mých dosavadních zkušeností, tak jsem pracovala v oblasti eh, právní a především otázka daní, financí, obchodní právo a pracovně právní vztahy. Eh, také jsem eh, byla poslankyní od roku 2013 v Lucemburském parlamentu a také jsem byla starostkou a Eh, mám politiku, mám zkušenost eh, v regionální politice, mám na, eh, také mám zkušenosti s daněmi a mám také zkušenosti se spoluprácí komunální, národní a evropskou. Jsem přesvědčena, že mohou využít těchto zkušeností a že mohou být přínosem také díky mému nasazení a že budu tedy přínosem pro Evropský účetní dvůr. Jako právník disponuji nezbytnými znalostmi pro analýzu rovnosti a e, souladu, e, co se týče toho, že jsem byla členkou finanční komise a rozpočtové komise poslanecké sněmovny Lucemburska 6 let. Měla jsem také to ctí být zpravodajkou pro fiskální reformu v roce 2016 a e, rozpočtu 2018. Eh, mezi mými zkušenostmi, kdy jsem pracovala eh, v rámci kontrolu, eh, kontroly rozpočtu na, poslanecké sněmovně. Získala jsem skutečně prohloubenou znalost v oblasti veřejných financí. Jako starostka jsem mohla prokázat, že mohu prokázat dobré řízení a že jsem oddána Eh, účinnému využívání zdrojů a zároveň také sloužit ochraně občanů. Dobrá spolupráce mezi Evropským parlamentem a Evropským účetním dvorem je velmi důležitá proto, aby byla posílena důvěra evropských občanů v EU. Jestliže budu jmenována členkou účetního dvora, ze všech sil se zasadím o to, aby došlo ke zlepšení spolupráce mezi těmito dvěma institucemi. Dobré vztahy pro mě znamená hlavně to, že je dobře nastavená spolupráce a existuje tam vzájemný respekt. Považuji za velmi důležité, abychom se snažili pochopit a vnímat potřeby poslanců Evropského parlamentu, ale zároveň také byl respektován princip nezávislosti. Takže budu se snažit být plně k dispozici Evropskému parlamentu a zejména vašemu výboru pro rozpočtovou kontrolu, abychom mohli vést průběžný dialog, abychom hovořili o důležitých věcech, které jsou eh, důležité pro poslance Evropského parlamentu. Pokud budu jmenována členkou Evropského účetního dvora, tak se budu snažit být zcela nezávislá při výkonu svých povinností a vždy se budu snažit pracovat v obecném zájmu. Zavazuji se, že budu pracovat nezávisle na jakékoliv e, politické straně a vzdám se veškerých zájmů v soukromém i veřejném sektoru. Budu vykonávat své povinnosti nezávisle nestraně, profesionálně a e, v plné integritě. Také se budu snažit pracovat co nejvíce kvalitně a efektivně. Budu také plně respektovat etický kodex a kodex chování Evropského účetního dvora a vždy se budu snažit sloužit nejlepším zájmům Evropské unie. Závěrem bych chtěla říci, že doufám, že získám vaši důvěru jako členka Evropského účetního dvora. Děkuji vám mnohokrát za vaši pozornost a ráda zodpovím na vaše dotazy. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Šastelovi. Děkuji mnohokrát. Paní Elvingerová, nejprve vám děkuji za vaše prezentaci a za vaše písemné odpovědi, které jste zaslala členům tohoto výboru. Jak víte, nad rámec rozpočtové kontroly a zpráv z audity Evropský účetní dvůr by se měl stále více soustředit na analýzu výkonnosti. Každé euro musí být investováno inteligentně a naši evropští občané eh, tomu věnují stále větší pozornost. Eh, jednoduchá otázka k tomu. Eh, jak se díváte a jaké indikátory performance byste viděli a jakým způsobem byste je chtěl integrovat do vaší práce? Člověk ještě neví, v jaké doméně byste působila na soudu, ale jak, na účetním dvoře, ale jakým způsobem byste je chtěl aplikovat. A teď druhá otázka. Systematizace auditu podle vás, eh, podle toho, co víte, tyto systémy nejsou vždy zcela zharmonizovány. Uh, Eh, jakým způsobem docílit lépe této harmonizace, která tady ještě tak úplně není. Další otázka. Eh, co se týče zjednodušování administrativního, víme, že všechno je komplikované, z toho vyplývá řada chyb. Jaká práce by měla být realizována spolu s členskými státy, aby se zlepšilo to administrativní zjednodušení, eh, jak spolupracovat s příslušnými vnitrostátními nejvyššími kontrolními úřady a platebními institucemi? A potom eh, jste hovořila o misi, o poslání mezi na jedné straně eh, účetním dvorem, OLAFem a zítra také úřadem Evropského veřejného žalobce. Děkuji. Děkuji vám. prosím, můžete odpovědět. Je remercie, monsieur le rapporteur. Eh, děkuji vám, pane zpravodaji, za vaše otázky. Co se týče první otázky, ta se týkala tedy indikátorů výkonnosti. Indikátory výkonnosti jsou nesmírně důležité a zcela zásadní pro dobré finanční řízení financí Evropské unie cíle, které jsou definovány pro evropské programy, musí být jasné, precizní a proveditelné. A domnívám se, že často tady existuje problém, že cíle nejsou dostatečně jasné a evropská pravidla jsou často příliš komple- velmi komplexní, programy jsou komplexní a je třeba pracovat na eh, zprecizování indikátorů performance, protože to jsou ty indikátory, které měří výsledky a také dopad rozpočtu nebo dopad na rozpočet Evropské unie. Proto je třeba dobře vybrat indikátory, aby se tento dopad a výsledky mohly měřit a aby se pouze nekonstatovalo, že došlo k realizaci věcí, ale je třeba měřit výsledek. Co se týče harmonizace, harmonizace norem EUD eh, e aplikuje auditní normy veřejného sektoru, které jsou mezinárodně uznávány Intosajem. a myslím si, že by bylo žádoucí, aby všechny instance aplikovaly stejná pravidla. Zjednodušení, administrativní zjednodušení. Já se domnívám, že k tomuto bodu je třeba zabraňovat eh, gold platingu v členských států, čili mm, transpozici směrnice a nic jiného než směrnice, aby se zabránilo nějaké nadměrné eh, nad, nad, nadměrným prostě předpisům, které by spíše komplikovaly, než zjednodušovaly evropské programy. výměna s vnitrostátními kontrolními institucemi Tady je to především digitalizace, která je největší výzvou. Jak už jsem to také formulovala ve svých písemných odpovědích, myslím si, že by bylo dobré mít společnou digitální platformu eh, mezi EUD a nejvyššími kontrolními orgány členských států, aby se dala posuzovat metodologie a také výsledky auditu. Digitalizace by nám rovněž umožnila optimalizovat eh, postupy auditní a zároveň získávat korektnější a věrohodnější údaje, eh, což by bylo pro prospěch nejenom EUD, ale i Evropského parlamentu. Co se týče mise či působení poslání EUD, co se týče spolupráce s OLAFem, a Evropským parlamentem. EUD je strážce financí Evropské unie, ale e, nemá v působnosti objevovat, odhalovat zločiny, pardon, zločiny odhalovat podvody, e, tím je pověřen OLAF e, a, spolu, a také spoluprací s justičními orgány je pověřen spíš Olaf a úřad Evropského veřejného žalobce bude hrát e, velkou roli v boji proti přeshraničnímu zločinu, především proti podvodům, korupci a e, závažným podvodům v rámci e, daně z přidané hodnoty a mm, také posílí jistě justiční spolupráci. A tady bude třeba najít prostě rovnováhu mezi dobrou spolupráci a dob, vyváženou spolupráci mezi OLAFem a e, úřadem Evropského žalobce, aby se optimálně dalo bojovat proti těmto typům podvodů na evropské úrovni. Děkuji vám. A pan e, Zdechovský za ELP. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, paní kandidátko, že jste dnes k nám přišla. Já myslím, že všichni e, můžeme jenom zopakovat to, že jsme velmi rádi, že i nějaké ženy jsou nominovány do této pozice, ale já už tuto otázku teď opustím a chci se zeptat na jinou věc. Jak víte, některá média, když jste ochránili, oznámila vaši kandidaturu na tuto důležitou pozici, tak eh, se začalo psát také o vaší rodinné situaci a o vašem střetu zájmů. Mohla byste nám stručně vysvětlit tu situaci, o co tady jde? A druhá otázka, ta se mnohem více už týká vaší práce. Chtěli bychom vědět, jak vidíte spolupráci mezi Evropským účetním dvorem a OLAFem? Jak si představujete, že by eh, měla vypadat tato spolupráce do budoucna, aby byla mm, posílena a byla uší? Děkuji vám, pane zpravodaji, za vaše otázky. Já si tedy dovolím vám odpovědět francouzsky. Co se týče mé rodinné situace, Pravdou je, že můj otec eh, je vlastníkem průmyslové skupiny, ale ráda bych tady upozornila, že já osobně v současné době jsem administrátorkou, eh, co se týče nějaké asociace starostů. Já zcela jistě v případě, že budu nominována jako člen EUD, bych se vzdala této pozice, že ne. Já jsem nikdy eh, by nebyla zapojena do nějakého řízení této společnosti a nemám vůbec žádné akcie v této společnosti, která patří mému otci. A co se týče eventuálního konfliktu zájmu, já jsem nikdy nebyla v konfliktu zájmu, vždycky jsem dodržovala etický kodex a držela jsem se také eh, jednacího řádu a eh, nařízení Lucemburského parlamentu. A stejně by tomu bylo i byla bych jmenována za členku EUD, za absolutního respektování etického kodexu a jakéhokoliv zamezení eh, konfliktu zájmu. Samozřejmě bych požádala předsedu, abych už nebyla členkou eh, abych eh, tedy sněmovny, abych se vyhla jakýmkoliv finanční, jakémukoliv střetu finančních zájmů. Co se týče eh, spolupráce EUD a OLAFu, jak už jsem eh, odpověděla před chvilkou, domnívám se, že tato spolupráce je zcela zásadní pro boj proti podvodům v Evropské unii a chránit eh, rozpočet Unie proti podvodům, proti zločinnosti, proti veškeré korupci a účetní dvůr nemá povolení, jak si odhalovat zločin. E, Pakliže v auditu se narazí na nějaký podvod, EUD je povinován okamžitě to e, předat OLAFu, protože EUD nemá kompetence ani sankcí, ani vyšetřování, ale úzké spolupráce, která je zcela zásadní a e, to je samozřejmé. V případě, že bych byla jmenována, tak je jasné, eh, že bychom i na EUD se mohli věnovat i této otázky, jakým způsobem ještě prohloubit tuto spolupráci. Herzlichen eh, Dank. Děkuji vám. A eh, Lara Volta za SAD bude další, která položí dotaz. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji, že jste k nám dnes přišla. Vítám vás v našem výboru a chtěla bych položit následující otázku. Týká se daňových podvodů a daňových úniků. Já z těch odpovědí, které jste zaslala předem, jsem zaznamenala, že to je oblast, ve které jste už působila. Samozřejmě chápu, že možná to bude něco, co vám nebude přiděleno v účetním dvoře, ale zároveň pokud vím, tak účetní dvůr má také na starost auditovat výměnu daňových informací mezi členskými státy. A já se chci zeptat po aféře Panama Papers, LuxLeaks a kroků ze strany EU, které s tím souvisely. Zda tady vidíte také rozšířenou úlohu účetního dvora v této oblasti, nebo jak vnímáte práci Evropského účetního dvora v této věci a jak by se to mělo vyvíjet do budoucna? Děkuji. As regards uh, tax evasion. Ano, pokud jde o daňové úniky, tak tam to je tuším komora 4, která eh, prováděla nějaký předběžný audit a momentálně tam provídá ten eh, performance audit, eh, kdy se to zaměřuje právě na tu automatickou výměnu informací mezi členskými státy. Já si myslím, že Evropský účetní dvůr tady sehla, sehrává svoji úlohu, kterou by měl mít. Pokud jde o daňové úniky obecně, tak ano, já jsem se tomuto tématu věnovala v Lucembursku a Lucembursko převedlo všechny příslušné evropské směrnice MLD, DAC 5, 4, 6 a vše, co mělo být transponováno, transponováno bylo. Myslím si tedy, že Evropský účetní dvůr tady v této oblasti by měl mít důležitou úlohu. A stejně tak se domnívám, že tady je potřeba zajistit digitalizaci, protože stále více auditních zpráv a výsledků auditů by mělo být digitalizováno i by to mohla být dobrá příležitost pro spolupráci s národními účetními dvory a orgány. Děkuji. Děkuji vám. A ještě pan kolega Pexa, prosím. Very much for the opportunity. Dobrý den, děkuji mnohokrát za možnost s vámi vést diskusy. Děkuji mnohokrát za to milé překvapení, že eh, Lucembursko vyvinulo úsilí zajistit lepší, eh, lépe vyvážené zastoupení obou pohlaví v účetním dvoře. Já mám dva dotazy. První se také do jisté míry týká daňových úniků. Vy jste v těch písemných odpovědích sdělila, že jako poslankyně jste měla možnost sledovat úsilí Lucemburska plnit požadavky EU a mezinárodní standardy OECD. Vzhledem k tomu, že tato oblast má velký význam pro EU, Domníváte se, že Lucembursko dnes po některých legislativních změnách může být stále vnímáno jako jakýsi evropský daňový ráj, nebo už tomu tak není? To je první otázka. Druhá otázka politická skupina v Evropském parlamentu, které vy jste momentálně členka nebo vaše strana, do ní náleží vždy velmi podporovala dodržování právního státu, ovšem s jednou výjimkou, a to sice, když český premiér Andrej Babiš ze stejné skupiny je v jasném střetu zájmů, kdy přijímá dotace v určité oblasti a zároveň na radě působí v této oblasti. Čili já se ptám, jakou spolupráci můžeme očekávat z vaší strany ve chvíli, kdy se bude ověřovat použití evropských prostředků v členských státech, zatímco skupina Renew Europe je v čele některých vlád. Děkuji. Thank you very much for your questions. Děkuji vám mnohokrát za vaše otázky. Takže první dotaz se týkal daňových úniků a situace Lucemburska eh, po aféře LuxLeaks, tak já myslím, že Lucembursko od roku 2013 vyvinulo velké úsilí v tom smyslu, aby plně dodržovalo veškeré předpisy. A eh, Forum Mondial také vyhodnotilo Lucembursko, že je plně v souladu s předpisy. Také Eh, tady bylo podepsány dohody o zamezení dvojího zdanění, tuším, z více než 90 státy světa. Rovněž jsme transponovali směrnici DOC 5, také MLD směrnici. Rovněž jsme eh, transponovali další dokumenty, nebo respektive vyvinuli jsme velké úsilí, pokud jde o transparentnost. Podepsali jsme FATKA se Spojenými státy v roce 2014. Pokud jde o daňovou oblast, tak jsme rozšířili eh, legislativu zaměřenou na praní špinavých peněz i do trestního řízení, to je vlastně transpozice MLD 4 a také doporučení GAFIA z roku 2012 až 14. DAC 6, to už jsem zmínila, to je v procesu nyní, mělo by to být přijato parlamentem. Ve svém uh, úvodním projevu náš ministr financí sdělil, že všechny uh, Pokročilé dohody o financování, které byly uzavřeny před lednem 2015, už nebudou platné po lednu 2020. To znamená, že vlastně platnost těch dohod se omezuje na pět let. Tak nevím, zda jsem odpověděla na vaši otázku. A pokud jde... Takže to je tedy odpověď na to, na co jste se ptal. Já si nemyslím, že Lucembursko jsou teď nějaké eh, další kajmanské ostrovy a e, tam, kdy některé ty věci probíhaly ještě předtím, než já jsem vstoupila do politiky a v posledních letech opravdu tady bylo vyvinuto velké úsilí v této věci. Pokud jde o nezávislost eh, účetního dvora, pokud se budou provádět audity v členských státech, tak já samozřejmě eh, mé vlastní členské státy budu vnímat jaké, jako jakékoliv jiné členské státy a chci vás ujistit, že veškeré audity budou prováděny zcela nezávisle, ať už to bude audit v Lucembursku či v jakémkoliv jiném členském státě. Es gibt noch einen weiteren Fragesteller, Herr Adinolfi. Äh, Ještě pan Adinolfi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velmi pozorně poslouchal zprávu nebo respektive prezentaci této kandidátky. Mám tady ale určité pochybnosti, pokud jde o tu nekompatibilitu Mm, pokud je o veliké eh, rodinné firmní mění rodiny paní kandidátky, já musím říci, že pokud by to byla Itálie, tak bychom se snažili ze všech se zabránit vstupu do jakýchkoliv veřejných subjektů. Eh, já musím říci, že pokud jde o určitou členství v v těchto subjektech, tak opravdu to je až urážka inteligence našich občanů, když říkáte, že eh, pět let eh, to teď bude, eh, že ta platnost je pět let, přitom je přece zřejmé, že všechny ty firmy si tam zvolily sídlo s určitým důvodem a je to vlastně nekalá hospodářská soutěž, kterou Lucembursko doposud mělo vůči ostatním členským státům. Čili tato tvrzení, pokud jde o Lucembursko, urážejí, skutečně urážejí všechny členské státy. Jsou to členské státy, které se nacházejí v situaci krize, jako třeba Itálie, Španělsko, Portugalsko. Jsou to státy, které se snaží nějak vypořádat s krizovou situací. A na druhé straně tady máme Lucembursko, které dlouhá léta už tady opravdu aplikuje tu skandální systém zdanění mezinárodních společností Čili to je opravdu nehorázné, že Lucembursko vůbec si dovoluje být členem EU a přitom aplikovat tyto hanebné e, systémy. Děkuji. Eh, pokud máte ještě Eh, další dotazy, tak bych chtěla říci, že Evropský účetní dvůr potom v konečném důsledku není odpovědný za eh, vnitrostátní otázky a myslím si, že bychom eh, neměli nikoho stigmatizovat z důvodu rodičů, dětí nebo něčeho jiného. Jenom se jedná o osobní postoj a jedná se o budoucího člena účetního dvora. Takže prosím, musíme přistupovat neutrálně ke všem kandidátům a kandidátkám. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane poslanče, za vaše otázky. Co se týče rodinného podniku, jak už jsem to řekla, já osobně nemám žádné akcie v této společnosti, nikdy jsem je neměla. Nikdy jsem nebyla v držení ani části této společnosti, takže nevidím, jakým způsobem osobně bych mohla stát v konfliktu zájmu. Jak už jsem řekla, já požádám předsedu, abych již nebyla členkou komory té India, ale eh, je to můj otec, který eh, vlastní tuto společnost a nemohu ho požádat o to, aby ji zítra prodal, protože já jsem si eh, prostě zvolila tu cestu Eh, dělat to, co chci dělat. Já osobně jsem měla příležitost hovořit, pardon, pracovat pro tuto společnosti, ale já jsem si zvolila cestu nezávislou, eh, profesní dráhu advokátky a poté jsem vstoupila na politickou dráhu a učiním vše, co bude v mých silách, abych zabránila veškerým eventuálním konfliktu zájmům souvisejícím s naším rodinným podnikem, kde jsem nikdy nepracovala ani jsem nepobírala žádný plat. Mm. Mm. Zdaňování Lucemburska. Nedomnívám se, že lucemburský systém zdaňování by měl škodit jiným členským státům. Jak už jsem řekla ve své odpovědi vašemu kolegovi, vaší kolegyni po mé levici, a jak jsem řekla i panu Pexovi, eh, Lucembursko bylo vyhodnoceno Světovým fórem za transparentnost, eh, za to, že má soulad jaksi s právní předpisy Eh, Lucembursko nefunguje na žádné černé listině. My jsme transponovali všechny evropské, implementovali to všechny evropské směrnice. A já bych nerada, aby se eh, tady prostě říkalo, že Lucembursko tedy škodí jiným členským státům, co se týče jeho systému zdaňování. Lucembursko patří k zakládajícím státům Evropské unie eh, a eh, v současná a bylo by prostě asi Eh, nedobré tady jsou ti lucemburské vlády, ale ty dvě předchozí vláda 2013 i tato vždycky pracovala v zájmu transparentnosti a v zájmu evropském. Ještě Martina. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, abyste se nakonec usmála. Tento výbor velmi dlouho a dobře spolupracoval s Henry Gretenem, váš lucemburský kolega. On zná velmi dobře tento výbor a jaké jsou klady a zábory. Eh, dovolte mi tuto provokaci. Eh, chcete pracovat lépe než Henry? udělám všechno pro to, abych pracovala lépe, ale to bude složité soutěžit se zkušeností pana Gretena, který odvedl výbornou práci v účetním dvoře, ale udělám všechno pro to, abych eh, byla na stejné úrovni eh, do 12 let, což by byl ten případ. Děkujeme vám mnohokrát. A tímto jsme dokončili kolečko dotazů a děkujeme za přítomnost. Já vám děkuji za všechny dotazy a za pozvání. Wir haben jetzt ein ganz kleines bisschen Zeit. Nein, ich hatte es... Máme ještě trošku času, já jsem to nepochopila dobře. Um... Předseda je tady eh, dříve, takže máme možnost si ho vyslechnout. Alles gut. Wir hätten ja vorher weglassen. Okay. So, ich begrüße ganz herzlich. Takže já mezi námi velice srdečně vítám předsedu účetního dvora a velmi mě těší, eh, že můžeme tady provádět slyšení k jeho znovu eh, nominování. Spravodajem eh, je pan Tomáš Zdechovský. My už jsme teď měli tři slyšení, toto je tedy čtvrté a požádám rovnou o slovo. Frau Fulzne, meine sehr Paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, páni poslanci, paní poslankyně. Šest let už jsem měl to privilegium a tu čest vést instituci eh, s zvláštní úlohou, se specifickým posláním a zejména teď v neklidných dobách je role EUD eh, jako stražce evropských financí nezmíněného významu. V průběhu prvního mandátu se ukázalo, že jsem mohl přispět k této důležité práci EUD. To se podle mého názoru odráží také na té skutečnosti, že kolegové z EUD mě svěřili důvěru do druhého úředního období eh, ve funkci předsedy. Poslední léta, domnívám se, byla úspěšnými lety pro EUD. Eh, vypracovali jsme perspektivní strategii, kterou jsme také implementovali v rámci mé kandidatury na post předsedy v roce 2016 jsem podnítil, aby EUD eh, zvýšil přidanou hodnotu prohlášení o věrohodnosti a soustředil se více na hospodářské aspekty. Eh, těmto cílům jsme se zavázali formálně schválením strategie do roku 2018 až 2020 a od té doby jsme dosáhli ne nepodstatného pokroku. EUD se dívá na výsledky své práce, provádíme relevantnější audity, samozřejmě aniž bychom ztratili ze zřetele eh, aspekty souladu. A evropského občana zajímá otázka, zda postavené letiště skutečně má smysl a je dobře využitelné Alespoň stejně ho to zajímá jako ta otázka, zda s tím spojené, eh, spojené zadávání veřejných zakázek také splňovalo veškerá pravidla. Eh, Stěžením bodem naší práce bylo zintenzivnění naší práce s adresáty naší práce a samozřejmě i s jinými úřady na kontrolu financí. S našimi produkty dnes máme daleko větší dopad a jsme také více prezentní u našich eh, spoluaktérů, samozřejmě zejména v Evropském parlamentu. Mě vždycky ležela na srdci spolupráce s Evropským parlamentem a její prohloubení, samozřejmě speciálně ještě s výborem KONT. Mm, a myslím, že tady mi pomohla má perspektiva jako bývalého poslance Evropského parlamentu. Vůči parlamentu chápu EUD jako poskytovatele služeb. Naše zprávy by měly být nápomocné pro každodenní práci Evropského parlamentu, zejména pro, kont- pro výbor pro kontrolu rozpočtu to předpokládá, že budeme osvětlovat ta témata, která jsou pro vás relevantní a budeme je také dávat k dispozici v příslušnou dobu. E, optimalizovali jsme plánování programování. Zejména zohledňujeme systematičtěji teď vaše podněty v našem pracovním programu. Mezitím takřka polovina návrhu parlamentu se také odráží v našem každoročním pracovním programu. Pakliže mi znovu vyslovíte důvěru, budu se snažit ze všech sil přispět k tomu, aby byl EUD ještě efektivnější, eficientní a pro vás relevantnější, zejména pro vaši každodenní práci. Nedávno jsme vytvořili pracovní skupinu k tématu Future Foresight, předvídání budoucnosti a ta se bude směrodatně podílet na vypracování našich pracovních programů pro příští roky. Budu se zasazovat o to, abychom cestu, kterou jsme již vyrazili směrem k relevantním produktům, produktům eh, se zaměřili na lepší audit a lepší spolupráci s našimi partnery a se všemi aktéry. Také další optimalizace naší interní organizace je důležitá a pracoval bych na ní. První krok jsme již učinili za mého předsednictví a sice oddali jsme se cíli podíl žen v managementu zvýšit na 40 Když jsme začali před 6 lety, když jsem začal na EUD před 6 lety, tak Spolu s řadou kolegů jsme měli jenom dvě žen, ředitelky ženy. A když se jednalo o povýšení, vždycky jsme měli ten problém, že ve středním manažerské úrovni nebyly takřka žádné ženy. A to se v posledních letech zcela zásadně změnilo. Dnes máme široký potenciál, máme dobré vedoucí síly i v ženách, které jsou um, schopny vykonávat i vyšší funkce. Také chceme mít a pečovat i nadále a dobrý vztah s výborem KONT. K tomu patří kromě transparentnosti také ta zkušenost, že E údaje musí vždy naslouchat podnětům jak z vašeho, tak i z jiných výborů EP. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost a velice rád jsem vám k dispozici pro vaše otázky. Dank für die Ausführungen. Eh, děkuji vám. A eh, nyní má pan Zechovský slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, chtěl bych vám položit mnoho dotazů, ale kolegyně Martina ukončila svoje vystoupení také provokativním eh, dotazem, na který chci navázat. Já se ptám, proč chcete být eh, kandidátem do Evropského účetního dvora? Vy jste odvedl obrovský kus práce a byl jste úspěšný. Takže teď si můžete odpočinout a můžete dělat něco jiného. Můžete mi uvést eh, tři body, proč si myslíte, že potřebujete pokračovat ve vaší funkci? A druhý dotaz se týká výkonnosti. Já se chci soustředit na to, jak můžete zlepšit vaši práci, jak lépe předkládat audity veřejnosti, jak ukázat, že jste velmi silnou organizací a že jste zcela transparentní a nezávislí. A třetí dotaz se týká budoucí spolupráce s OLAFem. Mnozí z nás ví, že jste odvedli vynikající práci, co se týče vyšetřování EASA. Důležité je, že to byla úzká spolupráce mezi vámi a OLAFem. A nyní diskutujeme o otázce Evropského veřejného žalobce. A OLAF provede Eh, snížení stavu zaměstnanců. Jak chcete nadále spolupracovat, když odejde 80 osob z OLAFu? Oni budou přemístěni 50 až 80 osob bude přemístěno do úřadu veřejného žalobce. Já si myslím, že musí existovat velmi úzká spolupráce mezi těmito dvěma nezávislými institucemi. Vím, že máte jinou úlohu. Olaf má vyšetřovací úlohu a vy máte na starosti audity. Když jsme o tom hovořili s ředitelem Olafu, tak on si velmi cení vaší spolupráce a cení si také společné školení. Prosím uh, o velmi stručnou odpověď na tyto tři dotazy. Herzlichen Dank. Eh, Děkuji mnohokrát No proč? To je relativně banálně zodpověditelné. Za prvé mě to ohromně baví, eh, což je dobrý předpoklad pro to, že když něco dělá, tak by to měl dělat rád. Já to prostě dělám rád, to je jednoduché. Druhý důvod je, že teď v tomto roce se, se dožil 62. No, já prostě nemám pocit, že bych ještě patřil do starého železa. Domnívám se, že bych to ještě zvládl těch dalších šest let a velice rád bych to udělal a nerad bych odešel do předčasného důchodu. A dalším důvodem za těch šest let jsem se naučil, že v tomto domě, v té instituci je možné let s čím spohnout, jak uvnitř, tak venku. Protože EUD samozřejmě díky skutečnosti, že je nezávislou institucí a má vynikající odborníky, také dobrou pověst. A když EUD něco řekne, tak to má také svou váhu. A tato a moci přispět k tomu, zlepšovat věci a reprezentovat eh, tuto instituci s tou dobrou pověstí i prostřednictvím komise a rady, to je něco, co člověku dává taky pocit zažívání úspěchu. A to je jedním z těch důvodů, proč říkám, že bych si dokázal docela dobře eh, představit, že bych to mohl ještě šest let dělat. K otázce, co by šlo dělat lépe. Za prvé se domnívám, že v minulých šesti letech i ve třech letech mého působení jako předsedy jsme do dosáhli mnohého. Co se týče outputu pro mediální informace, to jsme zdvojnásobili, počet produktů, které kromě výročních zprávy eh, vydáváme, to jsme taky zdvojnásobili. Kontakty se stakeholdery jsme také masivně rozšířili a teď nemyslete si, že to říkám, že to byl můj výkon a moje zásluha, ne, ne, ne. To samozřejmě bylo i s mými spolupracovníky. Ale stále je tady prostor pro zlepšení. Teď jsme dostali takovou nějakou mezi zprávu k těm pre-review, které jsme zadali, týkající se implementace naší strategie. A jak je to u těch pre-review? Pre-review bývají kritické, ty se dívali na to, jaké jsou cíle strategie a co se vám podařilo dosáhnout z těch prvních tři čtvrtě roku. A existují oblasti, kde stále ještě existuje deficit. To je zejména otázka reformování výroční zprávy Eh, že je třeba chopit se ještě celé řady aktivit, než se nám skutečně pořaří dosáhnout toho cíle a sice, abychom audit mohli opřít o výsledky i jiných auditů. Toho jsme ještě zdaleka nedosáhli, zdaleka nejsme tam, kde bychom chtěli být, protože jsme tak trochu podcenili také čas, který to zabere. A to přímo souvisí s otázkou, jak lze uvolnit zdroje pro další aktivity v oblasti výkonnosti, protože se domníváme a také to vnímáme v těch našich kontaktech na konferenci předsedů eh, které se účastním, abych eh, informoval o našem programu. Čili na konferenci předsedů výboru dostáváme zhruba 60 návrhů na zprávy o performanci, ale z toho můžeme přijmout pouze 30, což ukazuje, že potřeba po eh, větší kvalitě, větší performaci, větší, ale to mohu uskutečnit pouze v případě, že na to budu mít zdroje a tyto zdroje musím efektivně použít někde jinde, abych mohl udělat i toto. Otázka relevantnosti zpráv. Eh, to téma Future Foresight hraje rozhodující roli. Jsou jiné účetní dvory, které už to dávno dělají. Americký to dělají, finští kolegové to dělají. Mají malé, funkčně schopné jednotky, units, které vytvářejí sítě s jinými jednotkami v Evropě i v celém světě, které se zaujíma, zaobírají tímto Future Foresight a přebírají také jejich ideje a zkoumají, jakým způsobem mohly být relevantním pro budoucí audity. Jsou krize, které není možno předvídat, nebo pravděpodobně nelze to předvídat, tak jak to bylo v roce 2008, na to se lze jenom těžko připravit, ale existuje jiný vývoj, na nějž je možné se připravit. Když jsme před dvěma, třemi lety se bavili na EUD o tom, zda jsme schopni, ku příklady, udělat audit k tématu kyberbezpečnost, jsme se všichni na sebe podívali a řekli jsme si asi ne. Ale to je vývoj, který lze předvídat a který je třeba předvídat, abychom se pak mohli podívat na to, že když to je člověk schopný předvídat, připraví se na to a až se to téma objeví, je schopen na to reagovat. A v tomto smyslu se domnívám, tato otázka předvídatelnosti a nasměrování na budoucí relevantní témata a strategie, které je třeba rozvět a bude třeba rozvět po roce 2020, to bude jistě hrát ústřední roli. Portugalský kolega João Figueiredo vede tuto pracovní skupinu a on, domnívám se, v dohledné době přijde se zcela konkrétními návrhy, které předloží EU. Já udělám všechno pro to, abych je úspěšně zrealizoval. Olaf, vy jste správně řekl, že my děláme audit, my tady neděláme žádné cílené vyšetřování, abychom odhalili korupci a podvod. My to vlastně odhalujeme náhodou. Když děláme nějaký audit, tak se tam najednou vyskytne něco, kde máme takové počáteční podezření, to předáme Olafu. Právě nedávno před několika měsíci jsme společně měli, jsme podepsali Memorandum of Understanding mezi Olafem a námi, to je meziinstitucionální ujednání, kde je zakotveno, v jak, jakým způsobem v takovém případě budeme postupovat a jak to budeme předávat Olafu. To stejné uděláme s úřadem veřejného žalobce. Já teď nevím, jak je ten název, ale s tou šéfkou Eh, eh, té jsem napsal blahopřejný dopis, ona hned poděkovala, řekla mi, jakmile ona bude operativně funkce schopná, spojí se s námi, abychom i s Evropským úřadem veřejného žalobce eh, udělali stej, podepsali stejnou dohodu, stejné memorandum of understanding jako s Olavem, protože s nimi máme velice úzkou spolupráci EPPO, Olaf, EKA, na to máme velký zájem a k tomu také dojde ale samozřejmě musíme proto také zabezpečit eh, personální zdroje. To byly ty tři otázky. Děkuji. Děkuji vám. A za SAD paní Zvenková, prosím, dávám vám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkuji vám, eh, pane Lene, za vaši eh, prezentaci a za to, že jste poskytl předem odpovědi. Za prvé bych se chtěla zeptat ohledně témata, o kterém se hovořilo během prezentace výroční zprávy EUD. Vy jste hovořil o pilotním projektu mezi Evropskou komisí a EUD, pokud je o posílení spolupráce mezi EUD a českými státy při eh, přípravě auditu. Můžete prosím o tom pohovořit a potom druhý dotaz. Eh, ten je ve vaší písemné odpovědi. Vy říkáte, že bychom se měli nejvíce soustředit na výkonnost, spíše na plnění, pokud do budoucí práci EUD. Eh, já chápu tedy, že to nebude na úkor plnění. A můžete nám prosím říci, jak to plánujete uskutečnit? A potom poslední dotaz se týká otázky, Eh, která se objevila v několika zvláštních zprávách EUD, a to je problém různých eh, výkladů vnitrostátních orgánů především eh, pokud jde o evropské fondy. A pokud se nemýlím, eh, tento eh, rok Evropská komise přišla s námitkami pro pět doporučení ze strany Evropského účetního dvora, pokud je otázku soudržnosti a právě se to zdůvodňovalo tím, že národní orgány mají různý výklad, pokud jde o ta, tyto předpisy. Můžete se prosím k tomu vyjádřit, jak budete řešit eh, tyto otázky během blízké budoucnosti. To jsou tedy ty moje tři dotazy. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Eh, děkuji. Eh, za prvé, co se týče pilotního projektu, ano, je to tak, ve spolupráci s eh, atestačním auditem v rámci výroční zprávy. Co se týče soudržnosti, tak tam jsme zahájili pilotní projekt a tento pilotní projekt se zakládá na eh, uznaných technických problémech. A to je jak eh, Evropská komise a jak členský stát přistupují k těm zprávám, že se tedy ta metodika liší. Existují tedy problémy, pokud jde o prověření výsledků. Eh, tedy to, co předloží komise. A potom to, co je také předmětem naší výroční zprávy, co je tedy naším cílem. Během eh, příštích eh, let 21-22 eh, chceme připravit zvláštní zprávu. My jsme to nedávno ukončili. Je to v rámci pracovního programu 2020 a tam se zabývá právě s těmi problémy souvisejícími s pilotním projektem. A to by se mělo analyzovat a popsat a měli bychom se zamyslet nad tím, jaké závěry z toho vyplynou otázka souběžnosti, plnění a výkonnosti. Řeknu k tomu následující. V 90. letech určitě si všichni e, pamatujete, e, možná aspoň z médií, tak od roku 1999 eh, eh, to bylo, když Evropský parlament donutil, aby odstoupila komise Žaka Santého. A od roku 1999 musíme vždy přijít eh, s výroční zprávou, protože to je podle Maastrichtské smlouvy. A během minulých let od roku 99 až do eh, tří roku zpět jsme vždy přišli s negativním, eh, s negativním závěrem. A ty důvody byly docela jednoduché. Jedná se o Eh, počet eh, chybovosti. My jsme to nezveřejnili, ale jednalo se o eh, zásadní odvětví a jednalo se o dvoucifernou částku. A pokud bychom to měli srovnat se stávajícím stavem, pokud je o ten finanční management, sice je to pomale, ale od roku 2001 se to zcela dramaticky zlepšilo. A to je ten důvod, proč si myslíme, že bychom se neměli tak soustředit na plnění, ale že bychom se měli soustředit na výkonnost. To je pro nás stále důležitější, nejenom pro nás, ale je jasné, že i pro ty zainteresované strany, protože jste v parlamentu, je to stejné. Když se podíváme na konferenci předsedů a když hovoříte s předsedy výborů, tak primární téma nejzajímavější je výkon. A když se vrátím k tomu, Eh, zdali postavíme eh, most eh, nebo nějaký přístavní terminál nebo postavíme-li letišní terminál. Při zadávání veřejné zakázky se něco technicky nepovede, nějaká chyba. Nemusí to být korupce, protože ty předpisy jsou komplikované, tak potom se to zadá někomu, kdo není ten nejlepší. A to je vlastně porušení plnění. Ale to není tak zajímavé, Eh, tak jako jestli to letiště nebo přístav nebo dálnice, zdali to má skutečně smysl, protože eh, s tím souvisí i související eh, další infrastruktura a zdali to vůbec má smysl. A tady jedná vlastně o cíle, které jsou stanovené pro tuto infrastrukturu. A my už to děláme po dobu několika let, že my se tedy přesouváme k tomuto novému těžišti. Samozřejmě nechceme zanedbat tu, to plnění. Bez plnění to nejde. Ale největší zájem je soustředěn právě na tu otázku performance. A potom Eh, jak se zabývat tím eh, různým přístupem k otázce soudržnosti, co se týče komise. My nejsme žádnými soudci. Co se týče našich závěrů, tak ty nejsou vykonatelné. Pokud komise má jiný názor, tak eh, potom to je její úkol a může se rozhodnout, zdali se bude na to dívat stejně jako my nebo jako rada, protože vzali to zaručí nebo ne. My samozřejmě vedeme dialog s komisí. A co se týče různých pohledů na věc ze strany členských států, já eh, jsem velmi otevřeně s tímto konfrontován. Ze eh, země, kterou znám nejlépe, tak tam jsou vysocí představitelé eh, těch regionálních úrovní, různí ministři regionální, kteří si stěžují na účetní dvůr a oni řeknou, že se na tu věc dívají jinak než my a protože my eh, provádíme eh, souběžně eh, přeskum. A co já jim říkám, co já vám nabízím, je, že vy se nás můžete na něco zeptat. A jedná se o regionální vlády. Národní vlády nám mohou napsat dopis, jak se na to díváme. A samozřejmě my jsme 100 přijít s nějakým stanoviskem ale samozřejmě potom existuje autonomní rozhodnutí eh, národních, soud, národních dvorů či eh, regionálních dvorů a mohou se tedy o tom sami rozhodnout. A to je tedy ta situace. Eh, takže to není jako v případě soudního dvora, že to jde ze zhora dolů ale eh, tady tato možnost eh, není. My se můžeme eh, pouze pokusit někoho přesvědčit, ale my jsme vždy ochotni na pomoci prostřednictvím našich argumentů. Děkuji. Děkuji vám za Renew Olivier Chastel. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane předsedo, Děkuji, že jste se s námi podělil o vaše obnovené ambice, co se týče EUD. Vy si přejete ještě efektivnější EUD, eh, e než byl doposud. Dovolím si otázku. Máte na mysli specifické téma, kde se domníváte, že EUD by mohla, mohl postupovat nebo dělat něco lépe eh, pro služby evropským občanům? Teď mám ještě dvě otázky. Za prvé, Práce EUD je poměrně málo známa široké veřejnosti. A EUD by mělo nějakým způsobem ukazovat svou přidanou hodnotu eh, široké veřejnosti. A myslím, že tomu byste se měli věnovat také v příštích letech. A děkuji, že mi k tomuto tématu něco řeknete. A poslední otázka, rád bych věděl, zda jste ochoten čelit Eh, vydat určitá nebo zrealizovat určitá opatření, která by umožnila našemu výboru urychlit postupy udělování absolutoria. Děkuji vám. Možná, že začnu tou poslední otázkou. Samozřejmě, jsme ochotni udělat všechno, co bude jenom možné, abychom urychlili postup udělování absolutorií. A já jsem s paní Holmajerovou eh, intenzivně diskutoval vícekrát již v minulosti. Naším problémem je, že to neleží jenom na nás a na vás, nejenom tedy na kontu a na EUD, na parlamentu a EUD. Důležitým partnerem v této hře je komise a když eh, zkoumáme komisi, tak jsme samozřejmě ale také závislí na číslech, která nám dodává komise. A ta, ty údaje přicházejí poměrně pozdě já bych považovala za užitečné, kdybychom možná obnoveně v tomto legislativním období přišli s iniciativou, abychom společně se obrátili na komisi, bude doufejme v dohledné době existovat i komisař pro rozpočet, abychom se pokusili iniciovat urychlení toho eh, celého postupu. Já si myslím, že možné to je. Eh, k tomu už došlo k zákonným změnám. Myslím, že to bylo v tom finančním nařízení. A my bychom to samozřejmě podpořili, ale konec konců je to rozhodnutí legislativce. Tolik poslední otázek. Otázce, co by šlo zlepšit? Klasický příklad. Mám jeden. Když jsem přišel na EUD 2014 poprvé, koncem dubna jsme mm, eh, schválili zprávu, která byla potom bezprostředně představena na tiskové konferenci týkající se Evropské bankovní unie. Došlo tedy ke zkušení dohledu bankovní unie. dva týdny předtím došlo k postupu mezi Evropským parlamentem a radou ministrů eh, v rámci tedy vyjednávání a v březnu toho roku prostě to bylo, mělo být uskutečněno. Ale to byl klasický případ absolutně špatného načasování a něco takového pro mě jako upomínka, že něco takového se nesmí už opakovat. My jsme si eh, v minulých letech dali za úkol, abychom skutečně měli rozumný timing, abychom s věcmi přišli, když mají ještě vnitřně nějaký význam a relevantnost a ne jenom proto, abychom tady osvětlovali nějako, nějaké minulé téma, ale abychom napomohli legislativcům dělat lepší zákony. Člověk na ulici, už jsem to řekl, tedy veřejnost, hmm i v otázkách eh, panu zpravodaji a mých odpovědích na ně. Já si skutečně myslím, že musíme jednoznačně zlepšit naši práci s veřejností. Už jsme to tady udělali, ale teď máme celou eh, řadu podnětů v rámci těch pre-review, které můžeme udělat ještě dostatečně. Ale máme dva zásadní problémy. První zásadní problém je, že EUD je nejmenším z instituc, nejmenší z institucí, máme něco přes 900 zaměstnanců a v našem tiskovém týmu máme dva až tři lidi, kteří pracují hodně, intenzivně, dobře, ale oni by měli obsloužit 28 různých mediálních krajin v Evropské unii. A víte to jako poslanci, my nemáme žádnou společnou mediální krajinu. My tady máme separované jednotlivé mediální krajiny. To znamená, my bychom potřebovali prostě mít v každém členském státě kancelář, kde by, prostě to má Evropský parlament a má to vlastně, kde má kancelář jako kontaktní místo, které komunikuje s veřejností, ale to my nemáme a nemůžeme si to ani dovolit finančně. Ale tu situaci se snažíme zlepšovat. Za druhé, my jsme v té v tom překrásném, dobře organizovaném městě Lucemburg Lucemburg, ale to je mediálně samozřejmě vzdáleno. Média sedí v Bruselu, tady jsou korespondenti velkých televizí, velkých novin, velkých denníků a odtud se eh, realizuje spravodajství. My s ostatními institucemi v Lucemburku provádíme celou řadu společných akcí, pravidelně zveme novináře, kteří navštíví všechny instituce, informujeme je, děláme to hodně, ale přesto mm, prostě tady ta nevýhoda toho místa je daná z mediálního hlediska. Jak vidíte v naší zprávě o aktivitách, tak my jsme velmi rozšířili naši prezenci v sociálních sítích. Myslím si, že 50% komunikace podle obecného odhadu běží po sociálních sítích. Také myslím si, že tady mezi vnímáním to, jak jsme vnímáni na veřejnosti, bylo jistě minimálně zdvojnásobeno. Ale z etických důvodů eh, nemůžeme na tweet dávat to, co dávají na tweet jiní. A z tohoto jednoduchého důvodu eh, jsme tady poměrně omezení v tom, co můžeme dělat. S tímto handicapem žijeme a pokoušíme se z toho udělat to nejlepší. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji vám. A ještě pan kolega Pexa. Good morning and uh, thank you very much. Dobrý den. Děkuji mnohokrát za příležitost dnes se s vámi setkat a pohovořit. Hodně už toho tady řeklo předchozích kolegů, takže já to nebudu znovu opakovat. Chtěl bych jenom říci, že rádi slyšíme, že stále více a více žen získává dobré pozice v účetním dvoru a snad stávající status, kdy máme v kolegiu 21 mužů a sedm žen se do budoucna změní v mnohem vyváženějším poměru. Já bych byl ale rád, kdybyste mi mohl okomentovat jiné statistické údaje, které se týkají politické úrovně. Výbor pro rozpočet pochází z německé křesťansko-demokratické frakce. Předseda je z CSU a předseda eh, účetního dvora je z CDU. Čili eh, s ohledem na to, jaké máte počty, mm, zároveň je pravděpodobné, že nový komisař pro tuto oblast bude také ze strany EPP, tentokrát z Rakouska. Chci se zeptat, nevidíte tady nějaký potenciální střed zájmu, jestliže příslušníci stejné politické rodiny, často i ze stejné eh, země, by měli vlastně se kontrolovat navzájem? Ja, das kann ich sehr, sehr gerne tun. Eh, na to rád odpovím. Eh, já tady nevidím žádný konflikt zájmu. Nejpřísnějším kritikem von der Leyenové v Německu Eh, je eh, německý účetní dvůr a to byl eh, dřívější vedoucí frakce za CSU, takže tady je jasné pravidlo, pokud někdo jde do účetního dvoru, tak musí přestat s politickými aktivatami. Od roku 2014, kdy jsem byl zvolen do účetního dvora, tak dva měsíce předtím jsem složil veškeré svoje eh, funkce a samozřejmě potom už jsem nemohl v těchto aktivitách pokračovat. Je tedy eh, samozřejmé, že pokud se eh, převezme takové ta funkce, tak je potřeba být politicky neutrální. A já znám paní von der Leyenovou teprve dva týdny, ale vidíte, že co se týče aktivit e, von der Leyenové, tak e, tam jednalo se úplně o jiné úkoly, jednalo se o, o mm, e, jinou část Německa. A já jsem toho názoru, že mě to nějak nezatěžuje Eh, takže eh, to se stalo tedy předtím, než jsem byl zvolen předsedou a nějakým způsobem mě to nezatěžuje a nemá to vliv na moji neutralitu. Děkuji vám. Já bych chtěla eh, poukázat na to, že Ingeborg Gressle je, byla ta, je také z CDU a z Německa. A potom tady máme ještě toho zástupce Rakouska takže situace se tedy stále více, eh, je stále lepší a lepší. Olaf, to je Finsko. Dobře, ano. A chtěla bych se zeptat, zda máte ještě někdo dotazy? A Dinolfi kolega? Děkuji, paní předsedkyně. Já oceňuji schopnost předsedy EUD, oceňuji jeho zkušenosti mm, a on samozřejmě je Eh, synonymem velkých zkušeností, které se vždycky hodí v instituci, jako je tato. Také s potěšením konstatuji, že Německo je tady velmi dobře zastoupeno, protože je tady eh, předseda účetního dvoru, je tady paní von der Leyen, takže skutečně tady jedete jako Ferrari, to můžeme opravdu eh, s potěšením konstatovat. Také bych chtěl mm, reagovat na to, co řekl předseda Evropského účetního dvora a zaznamenali jsme to už v tomto výboru. Je tady jakoby přítomnost tří parlamentů. Eh, Evropský parlament a jakoby dislokovaná ruka, která je umístěná v Lucembursku. Takže samozřejmě někdy se velmi obtížně zveřejňují a propagují aktivity účetního dvora, protože, jak říkáte, všichni jsou tady v Bruselu. Eh, také bych eh, možná tedy chápal vaše sdělení jako kritiku umístění Evropského účetního dvora eh, v Lucemburku a to, že parlament také je občas dislokován do jiných zemí. Jenom abychom zabránili nedorozumění, já jsem nemluvil o tom, že by prostě neměl EUD sedět v Lucemburku, ani nechceme pryč. Má to jistě své dobré důvody, že určité instituce, jako je EUD a nebo Soudní dvůr, které se mají držet mimo politiku, se umístí prostě do měst mimo centrálního politického dění. Ale má to samozřejmě pro nás tu nevýhodu, že potom, eh, co se týče mediálního vnímání, nemáme stejně stejný přístup k zástupcům médium, tak jako to mají centrální hlavní města. A proto je třeba s touto nevýhodou prostě žít. Ale to slouží jako vysvětlení, protože někdy prostě existují určité potíže se vnímáním eh, toho obyčejného člověka z ulice. Děkuji. Myslím, že už tady nejsou žádné další otázky. Děkuji vám velice srdečně, pane předsedo. A teď vás tedy propouštím eh, z tohoto výslechu. Draußen wartete schon der nächste Be A venku už čekal další kandidát, pan Milionis. Morning. Welcome to the committee. Vítám vás ve výboru pro rozpočtovou kontrolu, vítám vás na tomto slyšení. Vy jste kandidát, který byl nominovaný Řeckem. Váš zpravodaj je Sándor Ronaj z frakce SND. A tímto vám dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážená Paní předsedkyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, je pro mě velkou ctí předstoupit zde jako kandidát eh, na člena účetního dvora. Během posledních šesti let jsem se ze všech sil snažil naplnit vysoká očekávání evropských občanů a vybudovat užší vztahy se zástupci v parlamentu. Jsem přesvědčen, že externí audit je zásadní pro to, aby Evropská unie se ubírala správným směrem. Smlouva správně vyžaduje, aby auditoři byli plně kvalifikovaní profesionálové a jejich nezávislost je nespochybnitelná. Já jsem více než 20 let působil jako soudce u řeckého auditního dvora a stal jsem se také jeho místopředsedou. Jako soudci máme silnou kulturní nezávislost v rámci institucionálního rámce a na základě tradic. Paralelně se svojí profesionální auditorskou kariérou jsem také působil jako profesor na univerzitě v Aténách v oblasti veřejných financí a rovněž jsem aktivně působil při publikování článků eh, ve tiskovinách veřejné zprávy. Jsem velmi vděčný za tu důvěru, kterou jste mi prokázali před 6 lety, kdy jsem byl jmenován členem účetního dvora. Přišel jsem tam v klíčové chvíli pro tuto instituci kdy jsme začlenili evropské občany do popředí našich strategií a vybírali jsme témata relevantní pro zainteresované subjekty a také jsme se snažili zlepšit naši přítomnost a viditelnost na eh, různých médiích. Já momentálně působím v komoře jedna, která rozšířila své kompetence nad původní rámec společné zemědělské politiky a nyní zahrnuje širší environmentální témata a také výzvy v oblasti změn klimatu. Jako zpravodaj pro výroční zprávu kapitolu pro na přírodní zdroje jsem se snažil přinést co nejlepší hodnotu vynaložených prostředků v naší oblasti. Během posledních let jsme byli schopni poskytnout kladné ujištění, kladný výrok v oblasti e, financování a také jsme poukázali na některé kritické oblasti. Snažíme se zajistit, aby vynaložené prostředky byly mm, efektivně použity. Také jsme se zaměřovali na klíčové oblasti SZP, jako je cross-compliance či systém eh, identifikace rozčlenění prostředků. Stejně tak jsem se věnoval dalším environmentálním zprávám, třeba audit pro eh, Natura 2000 nebo ekologické zemědělství a také klimatické změny, kdy jsme eh, dělali zprávu pro vyúčtování emisí skleníkových plynů, která by měla být zveřejněna. Tyto zprávy by měly přispět k lepšímu řízení evropských fondů a prostředků posledních letech s potěšením konstatuji větší zájem eh, ze strany zainteresovaných subjektů o naše zprávy a také větší zájem ze strany tisku a médií a rovněž ze strany občanské společnosti, zejména když řešíme témata, která jsou jim blízká. Já myslím, že toto dokládá, že zvyšujeme naši relevantnost a kladný dopad na politiky EU. Aby naše práce měla relevantní přínos, nesmíme zapomínat na širší globální pohled. Světová ekonomika se stále vzpamatovává z krize, která začala v roce 2008. Naše instituce, ať už na národní nebo evropské úrovni, se snaží hledat vhodná řešení. Výsledky posledního eurobarometru jsou povzbuzující a ukazují, že důvěra v naše instituce roste, ale stále ještě je před námi řada výzev. Kromě ekonomických a společenských obav jsou naši občané znepokojeni budoucností naší planety, zhoršujícím se stavem životního prostředí a dopady na lidské zdraví. Jinými slovy řešeno, so, ležím na srdci udržitelnost našich stávajících politik. Já myslím, že zákonodárce a exekutivní strana musí sehrávat důležitou úlohu při posílení důvěry občanů. Musíme se snažit nastavit náš rozpočet tak, abychom přinesli evropským občanům větší důvěryhodnost, pokud jde o to, co funguje a co máme ještě zlepšovat. My bychom v této práci chtěli podpořit poslance Evropského parlamentu a i do budoucna eh, se o toto budeme snažit. Já vám děkuji a rád zodpovím vaše dotazy. Děkuji. Mnohokrát slovo má Sandor Ronaj. Děkuji, paní předsedkyně. Úvodem bych chtěl mým jménem a mé frakce vás už po druhé přivítat, pane Milionisi. Eh, tak jak jste se vyjádřil během vašeho prvního slyšení, jste e, velmi dobře odborně připravený na to, abyste vykonával tuto práci a chtěl bych vám poděkovat za vaši práci, kterou jste odvedl během posledních šesti let. Účetní dvůr a my, e, členové e, výboru KONT, máme stejné cíle. Peníze daňových poplatníků by se měly vydávat eh, transparentně, efektivně, tak aby to eh, bylo ve finančním zájmu EU, aby byl tento chráněn. Těší mě, že existuje velmi dobrá spolupráce mezi institucemi, že je to vaše priorita. A měl bych eh, dotaz k vaší písemné odpovědi. Jakožto člen účetního dvoru říkáte, že největším zklamáním je, eh, že jednotná kontrola nebyla včas dosažena. Eh, jednotná kontrola ukazuje eh, mezery a problémy a proto je potřeba potom duplicita a opětovná kontrola v jednotlivých případech. Můj dotaz je, co se týče opakování Auditu Dá se to na jedné straně zabránit a na druhé straně by se tím pádem snížila administrativní zátěž. Další věc. Eh, jaké metody bychom mohli použít pro dosažení tohoto cíle? A druhý dotaz, ten souvisí s novou politikou SZP. Jakožto předseda eh, Senátu, tak jste se podílel, eh, pokud jde o provádění SZP a členské státy měly volný prostor a se mohl, mohli rozhodnout, pomocí jakých prostředků se dosáhlo cíle. Eh, v, ča, eh, v novinách eh, New York Times nedávno vyšel článek, který informuje o tom, že v mnoha státech východní a střední Evropy jsou oligarchové, kteří zneužívají finanční prostředky od EU a eh, že se vlastně jedná o spekulanty. Jaký je váš názor? Jak by se toto mohlo odstranit? A jak by se mohlo dosáhnout lépe cílů, které eh, by byly eh, v zájmu rozpočtu EU, aby byl tento chráněn? A mm, k jakým změnám by se mělo přistoupit v metodice? Další dotaz. Ve vašich eh, odpovědích zúrazňujete komunikaci mezi Evropským účetním dvorem a mezi národními kontrolními úřady a že prostřednictvím této komunikace se mohou řešit eh, významné otázky z oblasti environmentální a pro období 20 až 2030. Eh, jaké trendy jste skonstatoval, eh, pokud jde o provádění v jednotlivých členských státech, pokud jde o stanovení cílů EU, co se týče eh, změny klimatu. Děkuji. Děkuji vám. Eh, pane Milionisi, máte slovo. Uh, ε, eh, σχετικά με την καθυστέρηση των εκθέσεων ε, υπάρχει... Děkuji. Pokud jde o spožděné zprávy, tak to je veliký problém. My každý rok vám předkládáme výroční zprávu a Situaci jsme se snažili zlepšit. V minulosti jsme ji podávali v listopadu, nyní tu zprávu podáváme již v říjnu. To je velký úspěch. Ovšem já myslím, že bychom ten časový rámec mohli ještě dále vylepšit, pokud bychom eh, více nebo lépe spolupracovali s kontrolními systémy národních států. Pokud by tam došlo k lepšímu k vylepšení systému, určitě bychom ty informace měli k dispozici rychleji. Takže to by nám také pomohlo. To se tedy týká té výroční zprávy. Pokud jde o ty zvláštní zprávy, tak eh, Finanční nařízení nám dává časový rámec 13 měsíců. My se snažíme tento cíl splnit, ale nepodařilo se nám to, pokud je o performance. V roce 2018 byl průměr 15,2 měsíce a nyní se snažíme opravdu dosáhnout toho 13-měsíčního cíle, jak je to ve finančním nařízení. Pokud jde o duplikaci práce, tak to je pravda, ano, to jsme rovněž skonstatovali, že tam dochází k duplikaci, protože jsou zde národní audity a také jsou zde audity komise. Eh, k čemu my se snažíme přispět je, aby to byl takzvaný single audit, jeden audit, Snažíme se vycházet z auditů prováděných dalšími orgány, to znamená Evropskou komisí nebo účetními dvory e, národními. My máme také tady ty úrovně, úroveň 1, úroveň 2, certifikační orgány a od roku 2015 ty certifikační orgány musí eh, poskytovat stanovisko, pokud jde o zákonný a řádný postup. To by byl velký přínos, kdyby ty informace byly e, spolehlivé, protože zatím nejsme příliš spokojeni s tím, co nám poskytují ty certifikační orgány. Od roku 2017 je e, oblast koheze nebo oblast soudržnosti založena na národních auditech. Nejsou to tady interní auditoři, ale národní audity, takže tam došlo k pokroku. Ovšem, pokud jde o společnou zemědělskou politiku, tak tam máme problém. My jsme vyvinuli velké úsilí, eh, bylo tam 13 transakcí od roku 2019, takže ano, pokud jde o SZP, tak to je pravda. Také je tady eh, nový model, který by se měl začít uplatňovat od roku 2020, kdy členské státy musí předkládat strategické plány. Ovšem problém je ten, že eh, není tady dostatečně jasná situace, pokud jde o Evropskou komisi a tyto strategické plány. Zda by se to všechno tady mohlo dělat více centrálně. Také jste tady zmínili nějaká témata týkající se východní Evropy a toho, že dochází prodej veřejných pozemků soukromým investorům, kteří profitují z evropských fondů. Toto je na evropských zákonodárcích, aby toto řešili. My, když odhalíme případy podvodu, tak ty případy předáme OLAFu. A OLAF samozřejmě pokračuje ve své práci. Chtěl bych ovšem říci, že celá řada těchto téma souvisí právě s vnitrostátními záležitostmi jednotlivých států. Spolupráce s národními auditními orgány, to je nedílná součást naší dlouhodobé vize. EUD spolupracuje s vnitrostátními mm, účetními dvory. Máme dokonce styčné pracovníky. A tito styční pracovníci fungují jako jakýsi prostředníci pro předávání informací eh, mezi Evropským účetním dvorem, pokud jde o žádosti týkající se jakýchsi těch předběžných otázek, podobně jak je nastavený ten systém u ESD. Ovšem, Evropský účetní dvůr není právní soud, eh, není to soudní dvůr v klasickém slova smyslu. V některých členských státech je to nastaveno jinak, mají tam jiné pravomoce, ale tady si nedovedu představit, že by to tak bylo. Děkuji mnohokrát a tím dám slovo panu Zdechovskému. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Milionisi, za vaše odpovědi. Vy jste ve vašich písemných odpovědích hovořil o důvěře. Pro nás je důvěra naprosto klíčovou záležitostí. My jsme byli na mnoha misích v Řecku a viděli jsme tam mnoho chyb a nedostatků. Vy jste byl členem Národního kontrolního orgánu ve vaší zemi. Jste velmi zkušeným mužem, zveřejnil jste řadu knih. A já se vás chci zeptat, my jsme byli třeba na misi o metru v Soluni. Stále ještě nebylo postaveno, je tady celá řada problémů, vysvětlení. Co se domníváte? je klíčovou záležitostí pro spolupráci mezi členskými státy a EUD. Proč nemáme úspěšné výsledky v celé řadě takových projektů, kam plynou finance z EU? A jakým způsobem byste chtěl jak si propagovat v řecké veřejnosti, že Evropští zaměstnanci EUD dělají velkou práci, snaží se zlepšit celou řadu věcí, které běží, ale třeba nejsou dodávány v uspokojivém termínu. A další otázka. Proč chcete být dalších šest let členem EUD? Vykonal jste vynikající práci, mohl byste se věnovat něčemu jinému. Má otázka bude asi trochu provokativní, ale bych si od vás skutečně rád vyslechl, že chcete zůstat a chcete něco dělat. Ne, že chcete zůstat jen tak prostě dalších šest let a mít perfektní práci. About, about, um... Má třetí otázka se týká moderních technik eh, v oblasti auditu. A já bych to rád propojil s vaší zkušeností. Já jsem si četl jeden z vašich článků, kde hovoříte o tom, že by to mělo být nejen horizontální, ale také vertikální záležitosti a více to propojeno s realitou. Jakým způsobem to chcete změnit? Protože často jste kritizoval uh, že máme výborné zprávy, třeba ve Španělsku, ale lodě mm, parkují v Maroku. Děkuji. Thank you. Uh, of... Děkuji vám. Eh, samozřejmě eh, ta důvěra je zcela zásadní. Eh, musíme věřit v to, na co dáváme peníze. To jest, že budeme muset prokázat, že ty peníze se čerpají legálně, ale také efektivně. V Řecku, jakožto člen Národního kontrolního úřadu, ještě před krizí už jsme poukazovali na různé otázky v našich zprávách. Ale možná nás nikdo neposlouchal. V mé zemi existují problémy, pokud jde o fungování institucí, ale myslím si, že bych se neměl zabývat přímo řeckými národními otázkami. Ohledně vašeho dotazu, co se týče Soluně, tak problém je na jihu. A to, že e, to naše město je staré, starodávné, byzantského původu a každá vláda vždy přišla e, s nějakým e, plánem, Eh, pro vykopávky, tedy pro to kulturní dědictví. A to společně s tím, jak funguje místní administrativa v Řecku, tak to vedlo k tomu velkému spoždění. Já doufám, že se to nyní všechno zrychlí. Co můžeme udělat proto, aby veřejnost věděla o aktivitách Evropského četního dvoru, obzvláště v Řecku. Na to jste se mě ptal. Zprávy, které vypracováváme, ta naše stanoviska, tak já jsem s tím šel do řeckého parlamentu. Ještě před eh, mou profesní kariérou eh, parlament eh, nesouhlasil s tím, že by se tam tyto zprávy předkládali. Takže toto je pro mě velký úspěch, že se to nyní děje. Já jsem eh, předložil naše zprávy a metodiky na Soloňské univerzitě a také na Aténské univerzitě. A začal s tím pan Mayer. Jde o to, aby v rámci administrativního systému se vytvořil čtvrtý pilíř. Máme tedy tu eh, čtvrtou eh, moc, to je, ta, to je ten audit, to se tedy liší od eh, výkonné moci, od právní moci. A to jsme představili akademické obci. Proč chci ještě další šestiletý mandát? Eh, Zidy Noel začal s určitými kroky. Například eh, zpráva o životním prostředí pro energetiku a klimatickou změnu. Ano, my jsme se soustředili na záplavy, eh, na desertifikaci a já jsem se soustředil na emise skleníkových plynů. A my v této práci pokračujeme. Eh, tato iniciativa probíhá a já bych si přál v tom dále pokračovat, eh, pokud jde o moderní systémy kontroly. Tak to je obrovská výzva pro Evropský účetní dvůr. My ve velké míře eh, používáme satelitní snímky a používáme LPIS – a pomocí těchto technologií jsme byli schopni provádět kontroly přímo na místě, což vedlo k obrovským úsporám. A na základě těchto moderních technologií jsme se dostali na polovinu kontrol přímo na místě. Tak, aby ta kontrola byla účinnější, Eh, používáme systém Sentinel prostřednictvím členských států a komise, samozřejmě. Ale my tedy pracujeme v této linii. Co chci říci, že my vždy sledujeme eh, poslední technologický vývoj. To je tedy otázka letišť a přístavů. Jedná se o zjevné případy, kdy naše zprávy v Senátu číslo 2, kdy jsme poukázali na to, že cíle nebyly vhodné, ani ukazatele. Máme dvě letiště v Řecku, které, které jsou od sebe 50 kilometrů. Může to být velmi pozitivní pro starosty, ale ne úplně pro hospodářský růst nebo pro nějaké dobré politiky. Děkuji. Děkuji. A teď chce se zeptat Olivie nebo kolega Brie. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vy jste asi nechtěla, abych hovořil dnes, ale já přece jenom pohovořím. Děkuji vám mnohokrát za vaše odpovědi, i písemné, i ústní. Eh, vy jste se hodně investoval do otázek související s ochranou životního prostředí, boji proti klimatickým změnám a také se zemědělskými tématy. A my se všichni domníváme, že tyto otázky budou ležet vlastně v srdci, v jádře legislativy eh, před námi teď. A já se vás chci zeptat eh, k tomuto tématu. Vy, stejně tak jako my, si děláme starosti, co se týče efektivnosti a transparentnosti. A já bych se v této souvislosti vás rád zeptal, kde nebo co byste očekával od nás, legislativců, jakým způsobem by vám, bychom vám co možná nejlépe mohli pomoci v tom, abyste dosáhli svých cílů, zejména k dosažení těch ekologických a tedy environmentálních a zemědělských cílů. Děkuji. Co bychom mohli požadovat od legislativce. Nejprve se jedná o zjednodušení. To považuji za podstatné téma, protože v zemědělské politice máme co dočinění s osobami, které žijí ve venkovském prostoru Znám takové lidi i z mé země a těmto lidem musíme poskytovat co možná nejjednodušší informace. Já vím, že existují různé úrovně legislativy a to samozřejmě sebou přináší problémy, ale to téma, které jste oslovil, co tedy se týká vás a rady, je třeba mm, prostě zjednodušení. A to podle mého názoru je to nej, to nejdůležitější. Potom se jedná také o nezbytné finanční prostředky, boj proti klimatickým změnám, opatření v oblasti klimatu. Tady často také není dostatek finančních prostředků. Já s tím stoprocentně nesouhlasím, ale konstatujeme, že společná zemědělská politika má tedy poměrně objem ný rozpočet a v určitých oblastech by se možná více prostředků mělo vydat také právě na prostředky na boj proti změnám klimatu. Děkuji vám mnohokrát. A teď otázku je zda pan kolega Pexa. Ano, prosím. Uh, good morning and thank you very much. Dobré ráno, děkuji vám za to, že máme příležitost s vámi dnes diskutovat vaši roli já jsem skutečně velice ocenil, že jste kandidátem bez nějakých úzkých politických vazeb se stávajícími stranami a zaručujete tudíž nestranost. A také se mi velice líbí, když profesionálové v oblasti veřejného financování eh, mají takovouto roli. Eh, většina z mých otázek již byla zodpovězena. Pakliže jsem to správně pochopil, zdůraznil jste problémy, které by později které provezdi vedly k velké řecké finanční krizi, ale jak to chápu já, vy jste nebyl nějakým způsobem postižen nebo dotčen tou krizí. Kdo podle vás je největší, nese největší odpovědnost za to, že se nepřevzala vaše doporučení v té době? Eh, eh, ano, to jste mi položil velmi těžké otázky. My už dlouhá léta máme nastavený konkrétní postup pro podávání zpráv u řeckého účetního dvora. Je to jakési tedy prohlášení o věrohodnosti. Používáme podobnou terminologii, ale ten obsah je možná trošku odlišný. A také tam máme výroční zprávu. Já mám pocit, že to, co tam chybělo, byla skutečně taková ta kultura naslouchání auditorům. A on, řecký účetní dvůr, je v podstatě skutečně soud, soudní dvůr. V jižních zemích z mnoha důvodů, které teď nechci rozebírat, tak ty účetní dvory jsou to skutečně soudní dvory v takovém tom klasickém významu. A ta exekutiva nám nenaslouchala. Musím říct, že tam šlo jakési nedostatečné nastavení, vnímání toho auditu, neschopnost naslouchat auditu a řeckému parlamentu to trvalo velmi dlouho. My jsme výroční zprávu předali předsedovi parlamentu, ale neproběhla tam žádná rozprava. Trvalo to velmi dlouho, než vůbec něco se začalo dít, než to proběhlo. Eh, mm, až následně se to dostalo mezi řecké poslance, kteří schválili takovou legislativu, která zajistila, že se ta zpráva účetního dvora vůbec projednávala. Čili nebyla tam dostatečná auditní kultura. Ještě bych měla eh, poslední dotaz, eh, který považuji za důležitý, co se týče eh, nezávislosti vaší činnosti v účetním dvoře. Andreas Georgiou, jím se nyní zabýváme v EP a tady jde o to, že byla napadena statistika a e, že e, to ne, e, tam jde otázku čestnosti, že on přišel se skutečnými statistickými údaji a ne s těmi, které by byly uměle ze zdola protlačované a jednalo se o, o správnou práci šéfa statistického úřadu a byl odsouzen ke dvou letům, a to nedávno. Eh, kroky nebo činnost, kterou provádíte v účetním dvoře je pod tlakem, byl jste vystaven eh, nějakému tlaku, protože to je věc důležitá i pro vaši ochranu. Já si myslím, že eh, členové účetního dvora musí být osvo- mm, nesmí být vystaveni žádnému tlaku ani ze strany svých členských států, kteří, které ty informace by si přáli jinak. Eh, protože nyní se toto otázkou zabývá výbor Ekon a existují eh, velké obavy. Zabývá se tím tedy Evropský parlament. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, za tento dotaz. Děkuji, paní předsedkyně, za tento dotaz. Já na to se určitě pokusím odpovědět Čili vy se mě ptáte, jestli v Evropském účetním dvoře jsme byli pod tlakem členských států? Nebo spíš, jestli ten řecký účetní dvůr? Já se... Um Já se na to ptám, zali na vás eh, tlačí řecká vláda, jestli nechce, abyste měnili vaše zprávy, že byste měl napsat jinak. A to právě souvisí s eh, šéfem statistického úřadu a protože pro mě je velmi důležitá nezávislost eh, členů účetního dvora, i když je nová vláda. Ε, η απάντησή μου είναι ούτε το διανοήθηκε ποτέ να το κάνει, ούτε το διανοείται, ούτε θα το διανοήσει. Takto řecká vláda něco takového nedělala, nedělá to a ani do budoucna neuvažuje o tom, že by to dělala pokud by se to snad stalo, tak já jsem prokázal svou nezávislost v řeckém účetním dvoru i v Evropském účetním dvoru. Já jsem naprosto hluchý vůči jakýmkoliv takovýmto snahám a nepodlehnu žádnému tlaku. Nicméně v minulosti se nic takového ani nestalo. Pokud, eh, Jory, jde o ten případ, který jste zmínila, tak to je opravdu velmi dlouhý, zlouhavý příběh, který nijak nepomáhá vylepšit imič mojí země protože mm, tam byly všechny ty soudní případy a v souvislosti s tím řecká vláda mm, musela platit nemalé právní výdaje. To jsou opravdu vysoké částky. Bylo tam hodně případů, které byly v jeho prospěch, dostalo se to k nejvyššímu soudu a e, celý ten proces eh, se neustále protahoval. On se ochránil, obránil a řecká vláda musela dokonce vydat speciální zákon, který se týkal jeho případu. Dobře, děkuji. Jsme tedy u konce eh, našich eh, otázek a děkuji vám za vaši účast. Uh, tak, předtím, než budeme hlasovat, tak bych chtěla dát příležitost všem politickým skupinám, aby si to prodiskutovali, dohodli se, jak chtějí postupovat. Bude vám pět minut stačit nebo potřebujete více času? Deset minut? Pět minut stačí. Dobře, já se jenom ptám, takže pět minut teď dávám politickým frakcím.